Ja, guten Tag. Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Dobrý den, budeme pokračovat v jednání. Vítám vás u bodu 58 současné předsednictví rady. Tady nám bylo laskavé vyslat pana Dijsselbluma a jsem velice ráda, že tady jste to budou závěry rady k absolutoriu komise. Máte slovo. Děkuji paní předsedkyni. Paní předsedající, dámy a pánové, vážení poslanci, paní místo předsedkyně Gergievo, dámy a pánové. Jsem velice rád, že se mohu vyjádřit před tímto výborem a prezentovat vám doporučení Rady k absolutoriu eh, týkající se provádění rozpočtu na rok 2015, tak jak se s ním počítá v článku 3.19 smluv. 19. Eh, února při přijal ECOFIN doporučení poskytnout komisi absolutorium za provedení rozpočtu na rok 2015. Přijal rovněž doporučení u decentralizovaných agentur, výkonných agentur a společných eh, podniků. Tím rada potvrdila, že eh, z pohledu rady je celá řada záležitostí, které musí být sledovány a prováděny jak komisí, tak agenturami a to neprodleně. Rada vítá eh, rozhodnutí soudu týkající se spolehlivosti výročních účtů, příjmu a administrativních výdajů. Zároveň jsme potěšeni, že e, zde máme spravedlivé zrcadlení stavu Unie a že došlo k zlepšení při prezentaci účtu. Nicméně zároveň uznává, že je třeba určité záležitosti zlepšit, zejména páku týkající finančních nástrojů u sdílené zprávy. E, Rovněž chybovost 4,4% je politování hodná a většina výdajů je stále ještě ovlivněna signifikantním počtem chyb a zejména zemědělství, soudržnost a výzkum eh, jsou náchylné k chybovosti. Rovněž litujeme, že nedošlo ke zlepšení eh, míry chybovosti, tedy k jejímu snížení. Stále ještě jsme vzdálení eh, absolutoriu bez výhrad. Proto potvrzujeme své přání, že bychom rádi viděli každoročné zlepšování řízení finanční zprávy a snižování chybovosti ve všech eh, politikách. Na tomto pozadí Rada vyzývá komisi i členské státy, aby posílili vzájemnou spolupráci a zároveň uznává, že komise vyvíjí snahu zlepšovat se a vyhýbat se chybám a nastala chyby korigovat. Proto si přejeme, aby byla zlepšena kontrola kvality, aby došlo k eh, likvidaci chyb ještě než dojde k hlášení komisi. K tomu by mělo dojít, aniž bychom nabalovali dodatečné úrovně kontrole a to se nachází i v doporučeních rady. Potřebujeme spolehlivé výsledky auditu. Kromě toho preventivní kroky komise, například přerušení či pozastavení pladeb, musí být aplikováno striktně a v souladu s pravidly. Rada rovněž potvrzuje potřebu i nadále uplatňovat finanční korektury a e, zpětné placení prostředků nesprávně přidělených v souladu s rozpočtovými pravidly. Rovněž u signifikantní části chybných transakcí by komise, národní úřady a mezinárodní auditoři měli využít dostatečných informací, aby na chyby přišli a opravili je. Doporučení rady mají rovněž určitou novinku. V každé kapitole odkazujeme na konkrétní čísla, jak je propočítal účetní dvůr, čímž výslovně hovoříme v každé kapitole, o kolik by mohla chybovost být snížena a tím zdůrazňujeme, že konečná odpovědnost spočívá u členských států. Rovněž rada volá eh, či apeluje na komisi, aby připravila komplexní zprávu na rok 2016, eh, založenou na údajích, které jsou známy a měla by se soustředit právě na oblastech, kde je chybovost nejvyšší. Zdůrazňujeme rovněž význam uh, odhalování a zpřístupňování relevantních informací a e, spoléhání se na konzistentních výsledcích auditu. E, poprvé se zde přímo v doporučeních o tom zmiňujeme o významu auditu. Rovněž vítáme analýzu soudu, tedy účetního dvora. Děkujeme za jejich postřehy. E, myslíme si, že je dobré hovořit o typech výdajů, úrovni chybovosti spíše než o typu řízení. Rovněž váš výbor podotkl, že zjednodušování pravitel je e, záležitosti nad vše důležitou. E, snižuje zátěž příjemců, e, přispívá k transparentnosti a snižuje náklady na kontroly. Rada doporučuje i Eh, vyjednávání o eh, platbách eh, rovněž se domnívá, že by se vše mělo včas proplácet a řízení rozpočtu i finanční řízení by mělo brát v potaz eh, kapacitní úzká hrdla eh, v různých členských státech, která někdy vedou k nedostatečnému využívání prostředků. Rada si rovněž říká o transparentní dlouhodobé informace týkající se finančních prognóz, aby mohly být lépe sladěny platby i žádosti eh, k potřebám Eh, Rada rovněž apeluje na komisi, aby přišla se společnou rozvízní politikou, aby snižovala délku eh, dalšího verifikačního ověřujícího cyklu. Eh, Rada se rovněž domnívá, že verifikační aspekt, tedy eh, výkonové rozpočtování, by mělo být posíleno. Musíme se lépe soustředit na výsledky, například v partnerských smlouvách, v programech, abychom se ujišťovali, že vše je v souladu se záměry Unie. Eh, rada vybízí komisi, aby vždy sledovala nejvýkonnější využívání eh, unijního rozpočtu ve spolupráci s členskými státy a zlepšila výkonové rozpočtování v zájmu programu. Rovněž eh, míru, v níž program splnil eh, před pokládané výsledky. Rada si je však vědoma, že výkonnostní ukazatele nemůže být jediné kritérium, eh, které povede k designu daného programu a je třeba přistupovat k němu obezřetostně, zejména z pohledu konečných výstupů. Rada konstruktivně vyjednává o vylepšování eh, rámce pro unijní rozpočtování tak, aby rozpočet přinášel lepší výsledky. Z pohledu střednědobého přeskumu víceletého finančního rámce a i dalšího víceletého finančního rámce nechceme eh, předbíhat, eh, počkáme na výsledky rozpočtu a rádi budeme účastní schůzek expertů. Děkuji. Vielen Dank. Děkuji mnohokrát. Pane ministře, velice srdečně. Tady vítám příslušné místo před, příslušnou místo předsedkyně paní Evropské <laughs> paní místo předsedkyně Evropské komise Georgievu, která má slovo, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Ve jménu komise bych ráda poděkovala radě za pozitivní doporučení pro udělení absolutoria komise a velice poděkovat za, diskus, za diskusi, která se konala v souvislosti s udělováním absolutoria tento rok. Jsme velice vděční, že je tady uznání úsilí, které přispělo ke zlepšením ve finančním managementu Evropské unie, ve finančním řízení. Tedy jsme také velice vděční za podporu, které se nám dostalo eh, pro práci, kterou jsme zahájili, a sice rozpočet založený na výsledcích, orientovaný na výsledky doporučení rady E, e, obsahuje specifické oblasti, kde očekávání pro komisi, pro naše aktivity je velice <clears throat> ospravedlněné a velice dobře odůvodněné, zejména zdůraznění soustředění se na kvalitu kontrol, nikoliv na kvantitu, čili ne více kontrol, ale lepší kontroly a e, zpráva, kterou jsme jasně dostali od účetního dvora, že preventivní opatření ještě nejsou zcela aplikována kompletně, e, a tady tedy jak komise, tak členské státy musí učinit více, jak co se týče vypracovávání hlavních směrů pro členské státy, schopnost násobit dobrou praxi, dobré postupy, E, to byly podněty přicházející z tohoto výboru a z účetního dvora abychom soustředili větší úsilí na taková opatření, která se poučí z minulosti, čili mé uznání za doporučení rady týkající se významu identifikace, objevování oblastí, kde se vyskytuje velká chybovost. Rada bych upozornila na to, že nyní bychom měli plně no, období 2007 až 2013, zatímco s ohledem na nové programovací období se stále ještě nacházíme v tom bodě, kdy máme nedostatečné údaje a do takové míry, že poučení se z minulého období ještě není dostatečné. Jakmile to budeme mít, tak eh, to samozřejmě zohledníme a budeme věnovat speciální pozornost naší práci eh, právě eh, v roce 2016, abychom pro současné plánovací období zohlednili ty chyby, abychom nepřipustili, že se bude opak, opakovat ta praxe, která tady byla v minulosti. E, rovněž uznáváme e, ten pohyb směrem k jednotnému auditu. E, rada upozornila to, že to musí být velice kvalitní je jediný audit, jednotný audit a pohybujeme se již tímto směrem. Jak jsme také řekli výboru a jak to rovněž uznal účetní dvůr, dojde k velice vážným korektivním opatřením tam, kde to bude nezbytné, přerušování pladeb, pozastavení pladeb a to je to nejvýznamnější opatření, které můžeme aplikovat. Eh, v současné době se snažíme spojovat naše úsilí Rada, Účetní dvůr, Komise, Evropský parlament, abychom více spolupracovali a těšíme se na zahájení této práce. Dovolte, abych uzavřela mm, svůj úvod tím, že vám řeknu, že budeme velice bedlivě analyzovat tato doporučení, bereme je nesmírně vážně a chceme mm, být spolehlivým partnerem, tak, abychom pro blaho našich daňových poplatníků mohli pracovat lépe s lepšími výsledky. Děkuji vám. Velice srdečně vítám příslušného člena účetního dvora, pane Lazara, našim zpravodaju. Za naše zpravodaje je tady paní kolegyně Dlabajová. Máte slovo, prosím. Thank you very much, Madam Chair. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážený pane ministře, Vážená paní místopředsedkyně, vážení kolegové, já bych velice ráda chtěla poděkovat panu předsedovi za to, že pohovořil o závěrech ECOFINu. Jakožto zpravodajka za rok 2014 jsem zjistila, že rada ve svých doporučeních v podstatě v souladu s mými závěry mého návrhu zprávy. To mne tedy velice těší. Jen to doložím několika příklady. V první řadě ten přístup založený na výkonnosti, to je na nám společné v obou dokumentech. Pak následně se hovoří o nedostatečném využití veškeré informace ze strany komise, nezávislé orgány pro zajištění či opravu té podstatné míry chybovosti. Další příklad, když se hovoří o zlepšení kontrolních mechanismů na státní úrovni nebo poskytování opravdu načasované a důvěryhodné informovanosti anebo zapojení toho principu zjednodušení. Za to vám děkuji, v tomto se zhodujeme, nicméně měli bychom být schopni také nabídnout řešení těmto problémům, nejenom je zmiňovat. To znamená, já tu mám čtyři konkrétní otázky na vás a chtěla bych vědět váš názor, a také společně projednat, co můžeme udělat eh, vzhledem do budoucnosti. V první řadě míra chybovosti a zodpovědnost členských států, to tu již zaznělo, jak z vaší strany, tak i od paní komisařky. Chtěla bych eh, vědět, jak můžeme posílit tento smysl pro zodpovědnost ze strany členských států. Například eh, je nizozemské předsednictví pro to prohlášení o věrohodnosti na ministerské úrovni, nebo by se do toho měly zapojit managementské orgány, nebo se to bude řešit prostřednictvím finančního nařízení. Za druhé, je to zase napojeno na tu spolupráci mezi orgány členských států, evropskými institucemi. Jak zřejmě víte, náš výbor se snažil právě přivést členské státy k vyšší míře zodpovědnosti. Zorganizovali jsme eh, slyšení eh, v, na loňsk, v loňském podzimu pro také orgány členských stát, také za účasti členů účetního dvora. Uh, a byly tam právě e, také zmiňovány ty výhrady ze strany generálního ředitele k těm výročním zprávám. Samozřejmě my chceme respektovat i ty zeměpisné, e, e, tu zeměpisnou rovnováhu, použí také se poučit z těch případů nejlepších praxí a podobně. Nicméně ta reakce nebyla příliš nadšená ze strany členských států, takže já to tady nadnáším, abychom se nad tím společně zamysleli a prostě zda tedy ten závěr je takový, že by členské státy považovaly ten článek 319 smlouvy jako nedostatečný, co se týče nějakého vodného základu pro to, aby se členské státy takových setkání zúčastnily. Nicméně podle mého názoru v jakémkoliv právním systému existují principy, které jsou nad tím nějakým konkrétním zněním nějakého textu, ať je to jakkoliv formální. Myslím si, že i ve smlouvách jsou přítomny i články týkající se spolupráce, jako například články 317 smlouvy a nebo 57 eh, jednacího řádu, kde se jasně stanoví, že komise a členské státy by měly respektovat principy zdravého eh, finančního řízení, transparentnost, nediskriminace a měli by zajistit také viditelnost aktivit Evropské unie, co se týče řízení a zprávy eh, evropských fondů. Tedy táží se, zda tedy víte, eh, proč jsou členské státy i rada tak striktní ve svém postoji. Jak vy na to nahlížíte? A třetí otázka, zase se týká něčeho, co jste ji zmínil, tedy nedostatek eh, eh, kvalitních spolehlivých údajů, to je samozřejmě takový závěr z toho posledního eh, řízení ohledně absolutoria. Ty údaje, které nám sdělují členské státy, to je pořád pro nás taková velká výzva. Takže mm, u těch eh, tři čtvrtiny výdajů za rok 2014 tady komise odhaduje, že je tu vysoká míra rizika, co se týče chybovosti u těch údajů, které k nám přicházejí ze strany členských států. Takže co zase můžeme tady v tomto udělat? Jak může Rada na pomoci vyřešit tento problém? A poslední otázka, tak možná takové vysvětlení, kterého je nám zapotřebí. Já jsem zaznamenala, že v přípravě těch doporučení Rady ohledně absolutoria 2014 se zmiňuje, že parlamentní výhrady nadneslo Spojené království, Nizozemsko, Dánsko. Můžete nám říci, co to konkrétně znamená? A tady to bych chtěla dovysvětlit. Takže prozatím z mé strany je to všechno a ještě jednou vám děkuji za tuto výměnu názoru. Děkuji, pane předsedo rady. Vy to máte dobré, za pár měsíců zase odcházíte, ale my tady zůstáváme. Eh, takže eh, si musíme dělat eh, pomalu starosti, jak to vypadá s penězi. A pakliže to nebude postupovat rychleji tady s evropským rozpočtem, tak tak trochu se dostávám paniku. No máte slovo, abyste zareagoval na otázky paní zpravodajky. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, máte pravdu. Já osobně bych tady rád setrval. No ale bohužel tady nejsem na správném místě, kde bych si to mohl vyjednat. Budeme se snažit pokročit maximálním možným způsobem v těch nejbližších pár měsících, které nám zůstávají k dispozici. První otázka ze strany paní Dlabajové. Ano, správně? Správně jsem to řekl? Skvěle, dokonale, říká předsedkyně. Já se v tom zlepším, říká pan Dejzelblum. Já jsem si jenom cvičil, procvičoval. První otázka týká se chybovosti a odpovědnosti členských států v této oblasti a jak ty národní, ta národní prohlášení, která jsou podepsována a kterým je dos, se vždy dospěje na politické úrovni, se tomu mohou stát součástí, jak víte. Máme zde novinky týkající se provádění rozpočtu a jejich řízení. Totiž členské státy jsou zodpovědny za sdílené řízení a zprávu unijních fondů a předloží komisi eh, tu takzvanou deklaraci a na dobrovolné bázi ji mohou předat, která bude pak podepsána, ta deklarace, tedy to prohlášení, příslušnými politickými činiteli. Mm, já vím, že tento eh, výbor byl v tom velice aktivní, a podpořil rovněž komunik- sdělení komise k využívání těchto veřejných prostředků pro zodpovědnost. Ale jak víte, pouze tři členské státy přišli s takovýmto prohlášením, včetně eh, konkrétních eh, údajů o chybovosti na daný členský stát. My jsme se rozhodli, že zveřejníme i zhrnutí těch doporučení na každý členský stát, i když nemusíme a já pouze mohu vybídnout členské státy, aby se toho ujali rovněž. Uh, pokrok registrujeme, nicméně vybízím kolegy, aby se tím dále zabývali. Nových prohlášení ze strany řídících orgánů, no tady mohu říci, komise je dostává všechny, je stoje analyzovat a předávat informace obsažené v těchto sděleních a rovněž i s příslušnými komentáři auditora. Druhá otázka se týkala pozvánek směrem k Národním parlamentu. To já bych si přál ovládat Národní parlamenty. Ale když už hovořím vážně, tak samozřejmě je správné, že nad tím žádnou kontrolu nemám. Chápu, že z právního důvodu oni tvrdí, že nejsou stranou v tomto řízení či v tomto postupu. Ale do budoucna máte pravdu, že je dobré se zamyslet nad způsoby, jak řádně spolupracovat, sdílet informace, podívat se na to, co může ten, který národní parlament udělat na národní úrovni, aby posílil eh, tu zodpovědnost a celé postupy. Já formálně se k tomu nemohu vyjádřit, ale připadá mi rovněž užitečné s národními parlamenty spolupracovat. Třetí otázka. Ano, mám tady lísteček s údají. Spolehlivost údajů, které předávají členské státy, které přicházejí, že totiž některé údaje jsou nekvalitní a co s tím může rada dělat. Tak v prvé řadě transparentnější národní kontrola a zpřístupňování rovněž údajů široké veřejnosti, aby každý občan věděl, jak se to odehrává na národní úrovni. To by rozhodně byl stimul ke zlepšení kvality údajů. Členské státy mohou rovněž na dobrovolné bázi zveřejňovat své e, závěry a rada může se za to přimlouvat a může rovněž využít těchto údajů k hloubkovější analýze. A rezervy, parlamentní rezervy. V některých parlamentech je to standardní postup, kde je dáno, že minister se pohybuje v prostoru, který mu dává parlament a eh, ty parlamentní výhrady byly ale pak radou zrušeny. Tedy všichni ministři byli schopni hlasovat ke všem zprávám, kde byly tyto výhrady zrušeny. Ale jako součást národního postupu to dává smysl, máte pravda, spadá to do pravomoci parlamentu. Děkuji. Martina ještě? Děkuji. Mám ještě jenom dvě připomínky jestli smím. První otázka se týkala um, té takzvané Declaration of Insurance, of Assurance na ministerské úrovni, prohlášení o věrohodnosti bez výhrad. Co si o tom osobně myslíte? To bych se ráda dozvěděla, že vím, že by se to mělo dělat, ale nedělá se to. Jde o to, zda by se měli přizvat nikoli pouze národní parlamenty, ale i rovněž stále zastoupení. O to mě hlavně šlo. Zda by tam měl být i ten permrep, čili představitel vlády. A když jsem se eh, toho snažila dobrat, tak tam byla stejná, stejné nadšení zavládlo, jako když jsem zmínila otázku účasti parlamentu. Já vám dám svůj osobní, poskytnu vám svůj osobní názor, i když tady jsem co by předseda Ekofinu a v odpovědi jsem hovořil z této pozice. Nizozemsko se už dlouhá léta domnívá, že by měl každý stát měl to mýto národní prohlášení podepsané na nejvyšší politické úrovni, aby se každý stát cítil zodpovědný za to, jak tomu na národní úrovni přistupuje. Myslím si, že to doporučení už trošku začalo působit a určitý pokrok už je od roku 2013, možná se dá do budoucna dosáhnout více. A k tomu eh, že by se měli pozvat, že by se měla pozvat stála zastoupení. Nevěděl jsem, že jsou zvána, nevím, jaká v tom spočívá přidaná hodnota. Z toho, co vím, tak snad jenom někteří byli přizváni. No a ti pracují za radu a rada, protože jsem tady, rada už je součástí toho dění, protože rada přijde pak se svými závěry takže oni mohou říci, můžete hovořit se mnou, můžete mít radu jako partnera. Nevidím žádnou přidanou hodnotu v tom, že by tam měli být do toho zabudování nějak i ti stálí představitele. Děkuji, mám technickou otázku k vašim doporučením. Upřednostňujete eh, finanční nařízení, to hovoří o deseti evropských institucích, ale vy dáváte pouze jedné instituci absolutorium a eventuálně vzadu ještě zmiňujete parlament. Se mi sice líbí, že tam je parlament, ale co je s SVČ, čili s Evropskou službou pro vnější činnost, eh, s účetním dvorem? Máme celkem deset institucí, o nichž neříkáte vůbec nic. Já si myslím, že co se týče doporučení absolutoria, jste udělali velice nekomplexně a nekompletně. Dopracujete to ještě? Já ty smlouvy vnímám tak, že tu máme postup, který se týká celého rozpočtového postupu, včetně tedy všech institucí. Ano, já si uvědomuji, že tady ohledně toho probíhala historická debata, možná to označení historické není vhodné, protože pro mnohé je to aktuální rozprava. Nicméně já to chápu tak, tedy, že je to jeden postup v rámci EU pro všechny instituce do toho jsou zahrnuté, do toho jednoho absolutoria. Dann schon können. Also es ist doch irgendwie enttäuschend, dass... No, je takovým zklamáním pro nás, že vaše práce jste udělali tak polovičatě jestli jste jediní, kdo udělují absolutorium eh, komisi, tak jako co je s těmi dalšími, kteří se tam zmiňují. Byla by to asi elegantní cesta tak nějak skoncovat s, tou, naš, s tím naším malým sporem, abyste eventuálně dodatečně napsali ještě nějaký odstaveček k tomu, abyste vyslovili odpovídající doporučení. Nemyslíte si, že už je na čase, zejména v souvislosti povinnosti e, účtování? my prostě nemůžeme dát pouze jedné instituci povinnost skládat účty a ostatním ne. Eh, my vycházíme z toho, že chceme hospodařit řádně a demokraticky, tak přeci rada má povinnost říci něco k těm dalším institucím taky. Tak jak jste to udělali teď, tak to znamená velkou díru v povinnosti podávat zprávy. Je třeba si uvědomit, že ta naše doporučení se zakládají na práci účetního dvora ohledně tedy celého rozpočtu EU. My neudělujeme absolutorum jedné instituci, poskytujeme doporučení Evropskému parlamentu, který následně rozhodne, v případě absolutoria komisi. To zahrnuje tedy všechny instituce. My to nerozdělujeme na deset jednotlivých odstavců pro jednotlivé instituce, ale ano, uvědomuji si, že tady tato rozprava už přetrvává dlouho. Když jste tedy tu zmínila tu možnost to projednávat ještě, ano, to je možné, nicméně prozatím tedy si můžeme pohovořit o tom, jak to upravit mezi radou a parlamentem. Asi to nebude jednoduché, ta diskuze opravdu už trvá dlouho, nicméně já jsem vždy ochoten prostě nechat ty eh, rozpory tak nějak mimo tady toho. Nicméně to nezmění ta samotná doporučení rady. Děkuji vám mnohokrát za to vyjasnění. A teď začneme s diskusí. Kolega Savama na dvě minuty, prosím. Hmm, thank you, chair. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi, abych v první řadě eh, poděkoval váženému panu předsedovi Ekofinu za prezentaci. Nicméně já tu mám určité otázky a chtěl bych také na pomoci paní zpravodajce Martině podpořit i v té otázce o tom, jak můžeme eh, uložit tu větší míru zodpovědnosti na členské státy a pak také ty nedostatečné důvěryhodné údaje ze strany členských států, co se informací týče. Ano, já vnímám tu dobrou vůli z vaší strany, když se snažíte odpovědět, ale úplně mě neuspokojuje ten dosah těch vašich odpovědí. A uvedu tady jiné příklady. Je to jako v případě páru, který eh, je již v manželství, které trvá tak dlouho jako tato unie, řekněme 60 let, no a mají spoustu problémů. No a měli by jít eh, a měli by tady na nějakou poradu. No a pak jak to je tedy s tou vůlí tam zveřejňovat ty své nejintimnější problémy? A tady nebudu zacházet do pro jednotlivých detailů, ale vidíte tady ten problém. Já tady působím čtyři roky, ale můj věčný problém, který bude asi pokračovat i nadále a asi nebude vyřešet, eh, pokud budu i třeba znovu zvolen, prostě pokud tu nebudeme mít plně transparentní náhled na věc, jak členské státy vynakládají s těmi prostředky, které dostávají, což jsou naše peníze, tak nebudeme schopni vyřešit ty nejzákladnější problémy, kterým čelíme a já jsem opravdu přesvědčen, že to je vlastně středobod eh, tady celého toho i, i poselství a, a dědictví Unie. A myslím si, že tady to je vlastně o čem je celá ta existence Unie. Pokud tu nebude opravdová vůle být transparentní v této věci, a rada je v tom stejná. Mám ten příklad toho manželského páru. Prostě tady se to musí tak nějak multiplikovat. A je to prostě velice komplexní obrázek a pokud nebude ta vůle prostě předložit transparentnost účtu a podobně hovořit o údajích, které bychom měli mít k dispozici a to, jak tedy e, následně zpracovávat ta, ty údaje členských států, eh, zhodnotit, zda jsou správné nebo ne. Bohužel vypadnul mikrofon. Prosím o mikrofon. Please come to an end. Thank you. Mm-hmm. Přibližte se k závěru. Děkuji vám. Teď je na seznamu pan kolega De Jong, prosím pěkně. Děkuji vám, paní předsedkyně. Ehm, vítejte velice srdečně, můj krajane, pane ministře. Já bych rád hovořil ve stejném duchu. <clears throat> Udělal jsem zkušenosti z udělování dnešního absolutoria. Ehm, jsou tam závažné chyby, ke kterým došlo ve členských státech a tyto chyby narostly, zejména co se týče hospodaření s prostředky. A člověk si musí položit otázku, jak to tedy vůbec na radě funguje. Hovoříte o tom navzájem, mluvíte o tom, že prostě se neu, nedodržují ustanovení v souvislosti eh, eh, s financemi nebo eh, že se bude něco dělat v této oblasti. Hovoří se o tom vůbec otevřeně na radě a vyplynou z toho nějaká doporučení? Já mám totiž dojem, že členské státy prostě tato pravidla nechtějí dodržovat a um, proto se tím zaobíral účetní dvůr. Jak to vypadá? Jak to vypadá s odpovědností, s kompetencemi? Jsou tady různé metody. Neformální kolej by přece měla fungovat daleko lépe aby bylo možno získat náhled k tomu, jak to vlastně vůbec funguje. A myslím si, že někteří poslanci z určitých členských států by mohli být pozváni. Vy říkáte, že tady v tom není žádný rozdíl, ale ano, budeme mít lep, budete mít lepší představu, jak to vypadá v jednotlivých členských státech. Alternativou by mohlo být, že předložíte otevřeně alternativu a není-li to možno udělat formálním způsobem, pak by přece bylo možno, abyste aspoň nás informovali o té neformální koleji. Jiné štát, některé státy prostě tak dobře nedopadají v tom hodnocení, jaký tlak se vyvíjí na tyto členské země, um, aby se tady prohloubila buď ta neformální koleje, nebo aby se postupovalo taky nějak na formální koleji. Tady v parlamentu se zaobíráme jednotlivými agenturami ale také se píše, schvaluje zpráva o všech agenturách. A tento systematický přístup chybí v prohlášení rady nebo v dokumentech rady. Tady byste to měli zlepšit. Pracujete intenzivně s těmito agenturami? Šlo by některé z nich sloučit? Rád bych věděl, jestli vůbec tato diskuse se na radě koná. Kolega Štas za zelené, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pane ministře, eh, už eh, kolegové upozornili na otázku rozdělených kompetencí. Eh, stále ještě dvě třetiny rozpočtu jsou a v rozdělené kompetenci. To znamená, že členské státy v administrativě hlají centrální roli, ale bohužel ve zprávě účetního dvora jsme se museli přečíst, že eh, počet chyb tady narostl a reklamací. To znamená otázka, můžete nám říct, jak vypadá současná situace, něco, co by šlo nad rámec obecných tvrzení. Vedou se na radě diskuse také o tom, aby se eh, země, eh, kterých eh, se vysky je velký nedostatek v této oblasti. Eh, zda se tady eh, diskutuje o tom, co se dá konkrétně udělat pro to, aby se přinutili členské státy k lepší zprávě administrativní těch prostředků. Druhá otázka se týká stránky příjmu. Víte, že tento parlament se nesmírně intenzivně zaobírá otázkou daňové účinnosti, efektivity. A proto také evropský rozpočet závisí na tom, jaké daňové příjmy se generují v členských státech. A tady v této souvislosti otázka na radu. Jak posuzuje rada práci komise co se týče boje proti agresivnímu vyhýbání se daní. To je to velké téma, eh, které budeme ještě společně diskutovat ještě s jinými výbory, ale v rámci udělování absolutoria máte pocit, že komise dělá dostatek pro to, aby se postarala o to, aby eh, daňové příjmy byly eh, skutečně zhromažďovány lepším způsobem. No, to tady jsou samozřejmě, to se týká včetně tedy nizozemských podniků, že? A jako poslední pan Perinský, prosím. Thank you, Madam Chair. Děkuji. Pane ministře, tady se shodneme v tom, že úloha komise je zcela klíčová pro provádění unijního rozpočtu a pro to, aby ve členských státech bylo snažší jej správně uplatnit. Nicméně v větší části toho rozpočtu právě sehrávají členské státy tu zásadní úlohu. A nezávisle na tom oficiálním textu, já si říkám, máte vy pocit, že tento výbor se domnívá, že rada se vlastně distancuje vůči odpovědnosti, řádné odpovědnosti za provádění rozpočtu v členských státech? Nedomníváte se, že argumenty ze strany paní Dlabajové týkající se zapojení představitelů členských států ke společné analýze toho, jakým způsobem ten rozpočet pak, jak se s ním nakládá v členských státech, vy říkáte, že by to nepřineslo přidanou hodnotu. Jak to myslíte? Pro mě je to znepokojující. Vidím tady velký otazník, zejména v dobách krize, v dobách eh, fiskálních úspor, omezení. Na veřejnosti existuje zvýšená pozornost, zvýšené vědomí o tom, že se musí nakládat s rozpočtovými prostředky velice opatrně. Ono nemá cenu pouze konstatovat, jak si komise vede, a mluvit o samotné komisi, když si všichni eh, tady říkneme, že přece je to sdělená odpovědnost. Tady musíme dodržovat pravidla na obou stranách a pokud chceme mít výkonové rozpočtování, tak se musíme ujistit, že jsou ty prostředky vynakládány správně, ale právě v tom kterém členském státě. Já mám pocit, že tady všichni v podstatě hovoříme ve prospěch stejného poselství, že totiž vy možná za pár měsíců už ve své funkci nebudete, ale rada bude mít jinou předsednickou zemi a nám stále ještě jde o to, aby ten rozpočet byl opravdu prováděn řádně a v souladu s pravidly. Pane předsedo rady, já sice tady mám další žadatele o slovo, ale uděláme druhé kolečko, tak prosím máte slovo. Já na úvod bych rád řekl, že jsem opravdu přesvědčen o tom, že záleží na transparentnosti. Přesto však jako předseda rady musíme hodnotit situaci v kontextu. A už se určitý pokrok odehrál. Nařízení, finanční nařízení platí od roku 2013. No a samozřejmě, i když už k určitému pokroku došlo, je třeba ještě jít dál. A nezoufejme. Já se nedomnívám, že transparentnost je jediná jediným lékem. Například zvyšování kvality kontrol, kvality údajů, zjednodušování pravidel. Komise, která by měla více pomáhat svým národním protěžkům a úřadům v členských státech. Celá řada tedy oblastí, kde můžeme situaci zlepšit a zároveň bojovat za transparentnost. Takže pokračujme. I já to pojímám jako společné úsilí. Nedomnívám se, aby se rada od toho distancovala a říkala, že to není náš problém. Ono je to náš problém. Některé země jsou nadšenější v tom, jak se to snaží provádět, než jiné a my uděláme maximum, abychom ty, které zaostávají, nechali dohnat Mm, ty eh, premianty. Ale máme konkrétní rozpočtové problémy v konkrétních regionech. Ano, tam na ně musíme zaostřit, proto se obracíme z komisy na komisi se žádostí o konkrétní analýzu a o konkrétní údaje. A komise s takovouto zprávou letos přijde. Pak ještě tady byla otázka pana Toirera. Týkající se toho, jak nakládáme s eh, daňovými úniky či vyhýbání se placení daní. Já neustále narážím na tuto otázku, neustále se mě ptají, tady sice jsem ji nečekal, že tady je to trochu jiné téma. Tedy když hovoříme například o společném daňovém základu pro podnikatele, tak tam pak hovoříme o vyhýbání se daní. Tady mi ta asociace nedochází, zejména když jste se zmínil o daňovém režimu v Nizozemsku a unijním rozpočtu či jeho provádění, no nevím. Mimo mikrofon, komentář z pléna. Jak k tomu tedy přistoupíme? Obecně tady je celá řada návrhů už na stole a rovněž i otázky podvádění v oblasti DPH. Tam přijde sdělení komise v březnu. A ještě v průběhu našeho předsednictví na tom budeme pracovat. Já jsem přesvědčen, já vím, že se Nizozemsko neustále, Nizozemsko kritizují, ono je to v pořádku. Eh, já vždycky opakuji, pokud jsme doposud byli součástí problému, chceme se nyní stát součástí řešení. A do, Jediný způsob je tak, že natvrdo začnou platit nová mezinárodní pravidla. A já vám slibuji, že Nizozemsko bude první, které se jim podvolí, které je bude dodržovat. A podvody v oblasti DPH. Tam nám opravdu uniká balík, velký balík peněz. Tam by nám to velice prospělo a doufáme, že komise přijde z návrhy ještě v průběhu našeho předsednictví. Doufám, že právě ještě v březnu. Na seznamu řečníku pan kolega Zdechovský, prosím, dvě minuty. <clears throat> Vážení kolegové, děkuji za tuto diskuzi, pane ministře, děkuji za to, že jste s námi, paní komisařko, že jste přišla. Mně také tato diskuze připomíná trošku manželství. A to mi připomíná v tom smyslu, že dříve, než se dostanete ke slovu, tak si některé myšlenky raději necháte pro sebe, protože jejich vyslovení považujete za zbytečné. Právě v v tom, jak je ten kontext některých eh, odpovědí a jak je kontext některých diskuzí. A to si myslím, že mm, vaše odpovědi jsou zcela, bych řekl, formální a zcela obecné. Já jsem čekal, že přijde sem nizozemský ministr, který má tah na bránu a který právě ukáže, že předsednictví se dá hrát na plný plyn, že se nebude jenom čechrat. Po italském předsednictví, kde bylo spoustu slibů, ale nic nebylo konkrétního, jsme čekali, že přijde lucemburské předsednictví. To bylo dobré, ale teďka přišlo nizozemské a to je zase z mýho pohledu příliš obecné odpovědi. Já bych si přál, abyste tu byli ještě na podzim, ale abyste byl opravdu přímý ve svých odpovědích a abyste měl ten drive něco změnit. A teďka k tomu, co tady bylo řečeno. V roce 2007 až 2013 bylo řada pochybení eh, s ohledem na členské státy. Minulý rok tady měla discharge paní předsedkyně tohoto výboru, paní Gressel, a upozornila na řadu chyb. A ptala se tady paní komisařky na zodpovědnost. Zodpovědnost členských států v první řadě, ale zodpovědnost i samotné komise. A mě by zajímalo, jaká zodpovědnost byla za ten rok na, na straně členských států i na straně komise byla vyvozena. Jestli opravdu byl někdo potrestán za ty chyby. A jestli opravdu se ptáme na to, co dělat pro to, aby se tyto chyby neopakovaly. Děkuji za odpověď. Jako další hovoří pan kolega Vogan, prosím. Eh, eh, eh, Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem si četl ta doporučení Koreperu, co se týče návrhu doporučení rady a v podstatě je tam ještě prohlášení švédské vlády a britské vlády. Je to takové trošku zavádějící, protože Švédsko a Spojené království, jak se zdá, tady kritizují členské státy v podstatě i sebe samé, protože tam tvrdí, že členské státy by měly i nadále využívat příležitosti k zjednodušování komplexních pravidel. Dále stanovují, že členské státy by měly vydávat včasné a srozumitelné pokyny ohledně toho řádného vnímání a interpretaci požadavku a také a ta chybovost by mohla být nižší, pokud by byla dostupná ta in, dostupné ty informace strany členských států. Takže já nevím, nejsem si jistý, tedy jestli jsou tyto dva státy proti absolutoriu, nebo jenom vyjadřují tady ty své obavy v rámci udělování absolutoria. Kolegy Novakov, bitte co... Pan kolega Novakov na dvě minuty, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. My jsme věděli, že když tu budeme hovořit o rozpočtu, tak skončíme hovory o manželství a jednotných účtech. Myslím si, že um, už to ne, není to naposledy, kdy to hovoříme o manželství. Myslím si, že bychom to měli převést spíš na tu úroveň důvěry v rámci rodiny. A i když jsou tak složité ty vazby mezi 28 partnery, tady ta důvěra je výsostně důležitá. Více než 80 rozpočtu uh, v podstatě spadá na členské státy, proto tady hrají obrovskou roli a myslím si, že eh, mnohokrát eh, se takhle stává rozpočet takovou obětí tady nějakých malých politických určitých polemik členských stát, protože závisí na příspěvcích členských států. Mám tady otázku. Co tedy je možné ještě udělat, eh, abychom zabránili znovu otvírání tady těch diskuzí, jak to uděláme, snížíme nějaké ty příspěvky na základě HDP nebo, zvýš, HDP, nebo zvýšíme určitou daň nebo zavedeme jiné příspěvky nebo příspěvky z vlastních zdrojů Unie jak to učinit, aby to bylo transparentnější, nezávislejší a jak tedy nahlížíte ještě i vy na tu otázku transparentnosti v rámci toho amsterdamského paktu ohledně zjednodušování a to rozpočtování na základě výkonnosti, to vlastně tvoří součást tohoto balíčku. Paní kolegyně Ayala Zendra, dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem se chtěla zeptat pana zástupce rady za prvé. Slyšeli jsme tady, že souhlasí s myšlenkami, s myšlenkou, aby se završoval, aby zpracoval evropský rozpočet na základě výsledků. My sdílíme názor i ten, co řekla paní předsedkyně, i ten, co jste řekl vy, ale zároveň vidíme, že tedy se tomu tak neděje. Právě, že tady je nezbytnost nejprve se snažit domluvit se na tom, o, jakých, eh, o, jaký, o jaké výsledky se bude jednat, na základě jakých výsledků se tady bude pracovat na rozpočtu, jestliže Nizozemsko si dalo ten úkol vytvářet rozpočet na základě výsledků jakých tedy eh, protože bude tady nutno hodně popracovat na tom, aby ty výsledky opravdu byly dobré. Druhá otázka. Chtěla jsem se vás zeptat, zda se domníváte, že typ záruky, jak je záruka sine qua non pro každý členský stát, a kromě toho, každé státy mají jinou strukturu, například federální stát, jako je můj stát, Eh, protože tady není jenom centrální ministr, ale také regionální ministři, čili nacházíme se v odlišné situaci. Chci se zeptat, zda se to nestalo také ve vaší zemi, když ministr financí podepsal eh, záruky, ale jiné ministerstvo zase s tím mělo problém. Hmm, já si uvědomuji, že je to obtížná situace, ale kolik ministrů financí eh, se dohodli vůbec, nebo kteří poskytli záruky. Já si myslím, že vlastně vůbec žádný. Chtěla jsem se vás zeptat, zda je to bezpečné pro všechny, anebo zda to je prostě způsob, jak tady dát další roli členským státům, přenechat jim to a někteří budou prostě v tom dobří a jiní ne. Eh, ale <laughs> prostě papír podepsaný ministrem, který nic neplatí, tomu by se mělo zamezit. Äh, Mohl byste nás ještě informovat o tom, co se teď stane s dokumentem rady? Zda to bude odhozeno na kupu vyřízených dokumentů, anebo zda na radě se vůbec bude jedna s členskými státy, aby se ten dokument naplnil životem. Děkuji vám předem za odpověď. Thank you, thank you for your... Uh, Děkuji. Děkuji za otázky. Was, uh, Mr. Myslím, že to byl pan Zdechovský, který řekl, že jsem hodně obecný a pak se mě tázal na velice obecně rovněž. No tak u obecných dotazů obdržíte obecnou odpověď. Obecná otázka. Co děláte v zájmu snižování chybovosti? Jak už jsem řekl, je to společné úsilí. Společné úsilí ze strany Rady, Komise, Účetního dvora a velkou měrou členských států tady se nepleťme. Já hovořím sice jménem členských států jako celku zároveň, ale tvrdím, že opravdu je to na členských státech, aby zlepšili své metody, svou metodiku, způsob práce. Když se podíváme, kolika chybám by se dalo předejít, kdyby byly lepší inspekce, kdyby bylo lépe zacházeno s údaji, tak bychom mohli snížit chybovost i na polovinu někdy. Tedy je tady celá řada příležitostí, jak si počínat lépe a je to v rukou členských států, jak na to. Komice rovněž se snaží, seč může, a rovněž lépe spolupracovat s členskými státy. Pan Von se tázal na otázku toho, jak to myslí Spojené království a Švédsko. Uh, jak víte, tři členské státy hlasovaly proti doporučením, včetně Nizozemska. Dva z nich přišli s konkrétním prohlášením, kde jsou popsány jejich obavy a proč hlasovali proti. Nizozemsko ze dvou důvodů. Totiž, že jsme předsednickou zemí a za druhé, že se domníváme, že letošní doporučení jsou velice konkrétní a spíše to vypadá, že to je, co si Nizozemsko samo přeje takže jsme se domnívali, že už k tomu nemusíme nic dále konstatovat. Ale Spojené království a Švédsko se ve svém doporučení dotklo řady věcí, které je plní obavami a v podstatě tím zdůvodnili, proč hlasovali proti. Posléze otázka ze strany pana Novakova, totiž zdroje a případné příjmy to je velice urgentní záležitost a důležitá věc. Já už z netrpělivosti očekávám zprávu skupiny na vysoké úrovni Maria Montyho. On se účastnil posledního ECOFINu a tam nás informoval, jak si skupina vede, čím se zabývá a požádal nás o širší mandát. Širší, my jsme mu dali, domníváme se, že si to zaslouží ta skupina, dali jsme mu tu volnost, kterou si žádá, protože se domníváme, že se jedná o opravdu důležitou věc. Současné financování unijního rozpočtu vede k mnoha stresům, k mnoha úzkým hrdlům. A když se podíváme na současné výzvy, migrační krize a tak dále, tak eh, se nám to vrací jako bumerang, trpíme tím a uvidíme, zda zpráva skupiny Maria Montio přijde s nějakými náměty na zlepšení. Myslím, že to bude ještě letos, že jo? Nejsem si jist, jak to má naplánováno. Paní Ayala Sender se táže na výkonové rozpočtování či rozpočtování záložené na výsledcích a táže se, jaké výsledky máme na mysli. No to je důležitá otázka, ale to je politická záležitost a ta debata se musí rozehrát do dalšího rozpočtu. Lisabonská agenda, eh, klíčové cíle eh, v sociální politice, v hospodářské politice, to vše by se mělo v rozpočtu odrážet a ta debata se musí odehrát a až poté můžete navrhnout rozpočet založený na výsledcích. Pak jste se tázala na zkušenosti z Nizozemska. Pokoušeli jsme se, a říkám to velice opatrně, už nějaká léta se snažíme mít rozpočet založený na výsledcích každý minister ve svém odvětovém rozpočtu si musí nejdříve konkrétně sám určit, jakých cílů chce dosáhnout, kterou část rozpočtu chce k tomu použít a pak se musí zodpovídat z toho, zda těch cílů dosáhl a do jaké míry a jak dobře. A pak se ten cyklus opakuje, každá část rozpočty musí být vyhodnocena v kontextu efektivity dosahování těch cílů. Já tomu říkám, že jsme stále ještě v záběhu, protože je to vzdáleno dokonalosti. Ono totiž správné na definování těch cílů. Na tom záleží. Pokud je to příliš precizní, pak zjišťujete, že ty nástroje vás pak sami omezují a nemáte flexibilitu. A pak, když je naformulujete příliš nepřesně, tak pak jak to zjistíte, zda jste toho dosáhli. Stále ještě se to snažíme dohladit. Pokud chcete výkonové rozpočtování, tak si ten výkon musíte správně nadefinovat, jinak vám to nepomůže. Budeme se rozněž účastnit pracovní skupiny odborníků, která už vznikla, případně vznikne k této problematice. A tam budeme aktivně pracovat a domnívám se, že i jiné členské státy pak jste se vy, paní předsedkyně, ptala, co uděláme, aby nic z toho neusnulo z té problematiky v průběhu našeho předsednictví. Například na neformálním ECOFINu v Amsterdamu budeme hovořit právě o výkonovém rozpočtování a nevím, zda ještě se dočkáme za našeho předsednictví střednědobého přeskumu víceletého finančního rámce, tak tam se to může objevit, jak předcházet chybovosti, jak to zlepšit do budoucna. A už v průběhu našeho předsednictví se konala v Amsterdamu konference, taková budoucnostní, co po střednědobém přeskumu, jak můžeme zlepšit rozpočtování a rovněž i zodpovědnost bylo téma na té konferenci. A já zajistím, aby se zpráva z konference, eh, ten manuál té konference dostal i vám do rukou. Ano, říká předsedající. My už jsme o té konferenci slyšeli hodně a to je opravdu takový stimul pro všechny zúčastněné, aby se snažili o změnu, o zlepšení unijního rozpočtování a já s napětím čekám, zda se to opravdu stane skutečnosti. Tím jsme vlastně skončili tento bod jednání. Pokud si paní Georgieva ještě nepřeje slovo, prosím. Um, <clears throat> just to say... Já chci pouze poděkovat za to, že jste nás zapojili do této diskuze. Opravdu je to na bedrech nás všech, abychom se snažili lépe pracovat. Za komisi mohu říci, že se ještě více zapojíme do té spolupráce s členskými státy i s vaším výborem, i s účetním dvorem, aby se opravdu v praxi uplatňovalo to všechno, že pokud máme dostatečné podklady a důkazy, proto je možné pracovat lépe. Myslím si, že to uh, uh, požadují od nás všichni, jak členské státy, tak komise i vy. A my se tedy snažíme ponechat stranou tu kulturu poukazování na vyníky jsme všichni na stejné lodi a je tedy třeba ujistit, že všichni směřujeme tím stejným směrem, že budeme, ano, vyžadovat hodně od všech i od sami sebe, uznávat, co nefunguje, ale i to, co funguje a z čeho se můžeme ponaučit. Vaši členové výboru již mnohokrát e, zmiňovali tu otázku z, z odpovědnosti členských států a té sdílené zprávy. Ano, je to platné. To my samozřejmě můžeme eh, je povzbuzovat, že se můžeme ponaučit eh, ze společných zkušeností a že se budeme snažit tedy ještě více snižovat tu míru chybovosti. A na příštím eh, tady tom kole diskuzích se můžeme pak více soustředit na tu výkonnost ale plnění pravidel tvoří součást této výkonnosti a proto by se to mělo zachovat jakožto priorita ne tak, že se soustředíme na výsledky a pozapomeneme mi na pravidla. Ne, ta pravidla budou jednoduchá, jasná, implementovaná a na základě nich se pak vytvoří ta silná partnerství mezi námi všemi, protože na tom všem to závisí. Takže i vám, pane ministře, děkuju Myslím si, že není jiná cesta, než koukat směrem do budoucnosti společného rozpočtu a ostatně ono to započalo již velice takovým zrušujícím způsobem v Amsterdamu, kde se otevřela nová kapitola a já se tedy těším i na tu budoucnost. Děkuji. My děkujeme předsednictví Rady za výměnu názoru, že já přítomnost zde. Vy zde máte spojence v tomto výboru. Jsme trochu smutní, že rada na nás vždy pohlíží spíše jako na e, oponenta. Ale vy víte, že tomu tak není. Děkuji, že jste přišel, děkuji vám za diskuse a přejeme vám vše dobré. Pokračujeme bodem 59. Wir, wir machen weiter mit der Vorstellung des A budeme pokračovat zpráva o absolutorium ze strany Martiny Dlabajové a Martina Dlabajová má slovo. Thank you very much. Děkuji, paní předsedkyně, paní místopředsedkyně, vážení kolegové, já se omlouvám, dnes mám takový hodně slabý hlas. Já se mm, maximálně vynasnažím, doufám, že to zvládnu. Možná za chvíli dorazí i čaj. To mi napomůže. Já se pokusím tu prezentaci zvládnout pragmaticky. Zdá se ale, že ten technický aspekt ještě úplně nefunguje. Snad se nám to podaří. Nicméně vy to máte již k dispozici, ano. Takže prosím o druhý obrázek. Ehm, ono to nefunguje moc dobře, když se musím dívat za sebe. Já jsem se chtěla trošku vrátit k té práci na absolutoriu. Jak víte, od počátku této práce na absolutoriu zdůrazňuji, že ten proces by měl být vybudován jako taková objektivní profesní platforma, založený na koncesu mezi všemi aktéry, měl by vyřešit problémy a také navrhnout řešení a stejně tak uvést příklady nejlepších postupů. To absolutorium by mělo být rovnováhou mezi tou tradiční formou hovořit o legálnosti, slučitelnosti, míře chybovosti a také tam zapojit nové prvky, které tedy budou hovořit o těch budoucích nezbytných změnách, jako například nové přístupy, integrované přístupy a podobně. Postup absolutoria by měl být vnímán jako kontinuální proces a absolutorium pro konkrétní rok. To je proces, který byl započat v minulosti a bude pokračovat do budoucnosti. Také tvoří součást toho vzdělávacího cyklu. Často se používá ten název celoživotní vzdělání. Nemělo by to být prostě něco jednorázového, něco za ten jeden jediný rok. Takže tady eh, do toho zapojujeme i ty další následné dohledové postupy a věnujeme se samozřejmě i doporučením. Další slide strategie na rok 2014 u absolutoria. Tady to je podobný koncept jako v minulosti. Nicméně myslím si, že tady máme nyní příležitost hodnotit první rok toho nového víceletého ráho rámce 2014 až 2020. To nám přineslo nové prvky a je to dobré to využívat i v samotném procesu absolutoria. Jsou to tedy nové prvky přínosem evropského rozpočtu. Ten se skládá na rozvoji, růstu a přínosu, na výběru těch správných projektů, pak také e, na řádném využívání a řádném vynakládání a pak samozřejmě téměř neexistence podvodu a je důležité nastolit tu správnou rovnováhu. Struktura absolutoria, ta se zakládá na potřebách a požadavcích, tak jak to vyplývá i z nařízení o víceletém finančním rámci, jak je ostatně také zhrnuto v tom um, zhrnutí za rok 2014. Takže je to takový koncept, do kterého tady ve své struktuře zapojujeme uh, určité prvky, které si můžete i přečíst. je prezentace na levé straně to jsou ty hlavní kapitoly a na pravé straně podkapitoly, které tedy vždy najdete pod těmi kapitolami nazvanými konkurenceschopnost, koheze, přírodní zdroje a globální Evropa a může se to i porovnávat vzájemně mezi sebou. Další nový přístup v tomto absolutorium za 2014 spočívá ve čtyřech hlavních věcech. V první řadě relevantní rovnováha mezi formálními a procedurálními aspekty rozpočtu a jeho využití, jeho výkonnosti a eh, těch charakteristikách týkajících se výkonnosti. O tom jsme tady tedy hodně hovořili, o tomto přístupu na základě výsledku. Druhý důležitý bod, který chci zdůraznit, že ne každá nahlášená chyba je podvod. Například některé eh, chyby můžou být chyby z důvodu zpracování, a konkurenceschopnost to je taková záležitost eh, konformity, řekněme. Další charakteristika, to je ten širší kontext eh, v rámci času a obsahu, tedy z těchto hledisek a srovnání s těmi předchozími a stávajícími obdobími a to si myslím, že je důležité, abychom to zachovali v naší práci našeho výboru. Je třeba brát v potaz kontinuitu procesu. Dále rozpočet se implementuje v určitém politickém prostředí a za určitých hospodářských okolností. A to má obrovský dopad na výkonnost rozpočtu a je třeba toto brát v potaz, tedy tu hospodářskou situaci, tu neustále se měnící hospodářskou situaci. A pak je tu ještě jeden aspekt, který jsem měla na mysli, když jsem připravovala tento text, už jste to ostatně ode mě mnohokrát slyšeli, a to je tedy vize toho dokumentu, že eh, poukazuje na to světlo na konci tunely místo toho, aby eh, jak si ukazoval jenom ten, eh, tu lampu na konci tunelu. Myslím si, že to naše publikum, to jsou občané Evropské unie zastoupení tady v parlamentu. Oni jsou těmi hlavními aktéry tady v EU a oni by měli obdržet tu kvalitně zpracovanou informaci. Já samozřejmě eh, ne, si nemyslím, že by všichni občané četli tuto zprávu, nicméně já se opravdu snažím, přizvat tady k tomu a vypracovat tak, aby všichni toto pochopili. To znamená, je důležité, aby z toho obsahu, toho textu bylo vidět, tedy, eh, byl vidět jasný postoj, eh, aby to bylo rozepsané srozumitelně pro všechny, aby tam byly navržené konkrétní řešení, konkrétní návrhy. Tedy tento dokument by podle mého názoru měl být takový, aby každý běžný občan si to mohl přečíst, aby si udělal obrázek o výdajích EU jako takové. Nejdůležitější část tady je to zhrnutí absolutoria za rok 2014. Jak tu vidíte, je tu celá řada podbodů. Vy je tedy e, vidíte, já je zmíním v první řadě, tedy ta zdravá e, finanční zpráva, to je klíčový požadavek pro rozpočtové řízení Unie. Za druhé, hodnocení dopadu, to by mělo být chápáno jako integrální složka celého tady toho zdravého principu řízení naopak eh, strategie zjednodušování, to je naprosto zásadní pro zajištění efektivity. Samozřejmě, že tato strategie by měla jít ruku v ruce s vysokou mírou rozpočtové kázně. A to, o čem jsme tady již hovořili, ještě budeme hodně hovořit, to jsou ty sdílené eh, manažerské praxe. Tady je obrovský prostor pro navýšení, navýšení slučitelnosti mezi politikami národními a evropskými. Dále vysoká míra podpory a ochrany těch finančních zájmů. To je zase zásadní. Dále obecná míra chybovosti se trvává stabilní kolem těch 4,4%. Nicméně zase ta typologie chybovosti, ta je velice různorodá, je třeba na tom zapracovat. Nicméně žádné závažné problémy nebyly zaznamenány v té oblasti příjmu Nicméně adekvátnost těch příjmů, to je stále ještě oříšek. A další boj, eh, bod, to je eh, vyšší než průměrná míra chybovosti eh, vůči tedy jasným signálům toho přístupu v výkonnosti. Je třeba se také tady na toto rozdělení podívat zblízka. Například u té regionální a městské politiky je tato míra chybovosti vyšší než průměrná a u FEI eh, je zase ta otázka výkonnosti v některých členských státech vyšší než v jiných. Pak zpracování a řízení, eh, vynakládání z údají, to je zase zásadní i v tom přístupu na základě výkonnosti. Pak poslední část, která se týká přírodních zdrojů, tady určitý, to se také týká prostor pro zlepšení a pak podpora ze strany institucí. Tady si myslím, že to je něco, co se týká zejména členských států. A co se týče závazku, tedy to, co žádáme od komise, Tady to zase chci předložit velice zjednodušeně a pragmaticky. Zase to můžete před vámi vidět, eh, celý ten soupis Myslím si, že je třeba se soustředit i na ten dopis od místopředsedy komise, kde se vlastně hovoří o jejich náhledu na absolutorium. Musím nicméně říci, že si eh, vážím toho, že nám komise zaslala tento dopis ještě před touto výměnou názoru, protože je mnohem jednodušší mít ještě před tímto setkání v rukou to vlastně co, jak na to nahlíží komise. Nicméně, když žádáme od komise určité závazky, tak jsem měla na paměti, eh, na mysli opravdové závazky, tedy oba ty probíhající procesy, jak ty probíhající, tak ty přípravné a doufala jsem, že takové konkrétní závazky se odrazí i v průběhu toho procesu pozměvacích návrhů, který vlastně začíná dneškem do 4. března. A většina těch eh, téma těch mých eh, vlastně důležitých připomínek nebyla zodpovězena, anebo jejich odpověď nebyla úplně jasná. A musím také říci, že ten dopis byl rozeslán i kolegům našeho výboru, Neměli jsme možnost to projednávat se stínovými zpravodaji, protože jsme ji obdrželi teprve včera a myslím si, že bychom měli opatrně toto zanalizovat se stínovými zpravodaji ještě předtím, než si vytvoříme tedy nějaký názor na to, zda udělit nebo neudělit absolutorium komisi. Pokud mi dovolíte ještě několik minutek, já bych ještě prošla ten eh, dopis eh, s těmi závazky, protože tímto můžeme lépe eh, vysvětlit a pochopit z obou stran, jak je tady náš záměr. Takže sladění té dlouhodobé vize finančního a politického programového období. Z naší strany to byla taková, řekněme, velice jednoduchá otázka. Bude komise zvažovat o sladění finančního a politického programového období? A očekával jsem jednoduchou odpověď. Nicméně tady ta odpověď je opravdu rozsáhlá, složitá a nejsem si jistá, zda opravdu řeší to samotné jadro otázky. Tak to, to vidím já a jsem si jistý, že, jistá, že i stínový zpravodajové se k tomuto vyjádří. Druhá otázka se týkala silnějšího propojení, jak zajistit stručné eh, eh, oznamování mezi těmi dohodami, operačními programy. Tady komise stručně říká, že to propojení již existuje. Nicméně bohužel eh, zjištění účetního dvora je naprosto opačné. Tam se stanoví, že toto propojení není systematicky přítomno. My bychom potřebovali, aby tu bylo silnější propojení. Třetí otázka ta se týkala nových cílů na DG Agri v manažerském plánu ohledně tedy ukazatelů v výroční zprávě DG Agri a týkající se spravedlivější distribuce v rámci společné zemědělské politiky. Já vám děkuji za odpověď. Myslím si, že v podstatě tady velice pěkně říkáte ne ale já měla na paměti efektivnější užívání stávající legislativy pro možné redistribuční platby, tedy eh, lépe hovořit s členskými státy, aby se zajistilo, zajistilo lepší využívání stávající legislativy. Pak otázka příjmů. Myslím, že tady také žádost parlamentu byla jasná. Žádáme závazek komise, aby dodala novou sílu té iniciativě, kterou ona sama spustila v roce 2013 za účelem zavedení společné revizní politiky, harmonizaci a harmonogramu u, u těch eh, národních eh, příjmových nesrovnalostí v podstatě se blížíme téměř eh, ke eh, konci tohoto procesu absolutoria. Objevují se tu nové věci od komise, ale to asi není správné. Pak otázka tlaku na rozpočet parlament požádal o pro dlouhodobý plán, co se týče eh, přílivu finančních prostředků, aby to plánování nebylo problematické. A tady nevidím nějaký vážnější závazek z vaší strany připravit tento plán. Můžeme se zeptat účetního dvora, nicméně oni jsou přesvědčeni, že v tomto vytvořením takového plánu by byla opravdu přidaná hodnota. Pak etický kodex komisařů, další otázka. Komise odpovídá samozřejmě velice eh, pěkně, ale negativně. A samozřejmě toto téma je velice citlivé. Nevím ale, proč by komise se nemohla zamyslet nad revizí, řekněme, každé tři roky, každých pět let tento kodex. Já to, to opravdu potřebuji eh, ještě nějak pomoci pochopit. Když eh, hovoříme o evropských školách, tady už opravdu ztrácím hlas, tak evropské školy Není to chyba komise, že ten eh, pokrok na reformě evropských školách je opravdu pomalý. Myslím si, že zpráva škol a členské státy nevnímají nějakou naléhavost, co se týče jako podpory EU. Zda by se to dalo do rezervy, rozpočtové rezervy do té doby, kdy se budou doporučení účetního dvora plně implementovat. Musíme opravdu počkat, až se budou všechna ta doporučení, až budou implementována. Bod 6. To se týkalo těch doporučení podle jednotlivých zemí v rámci evropského semestru, což by mělo být zveřejněno v výročních zprávách o aktivitách eh, ředitelství komise. Tady to komise velice dobře popisuje, co je to ten eh, každoroční eh, plán aktivit, jak to funguje, a také vysvětluje, jak to činit schůdnější, ale já jsem tady očekávala něco konkrétnějšího, nejenom tady analyzovat, zda je to možné. Uh, expertní skupiny. Myslím si, že tu máme některé takové, kteří by o tom mohli hovořit. My vítáme ten pokrok, který oznámila komise, za to vám děkujeme, ale opravdu je tu ještě prostor pro vylepšení, jak co se týče transparentnost, tak um, také toho um, kritéria rovnováhy v těchto skupinách. Dále dohoda o tabáku. Zase velice eh, malý komentář z mé strany. Před několika lety parlament požádal komisi, aby rychle zhodnotila dopad eh, této dohody s eh, těmi příslušnými společnostmi tabákovými. Další bod a tady si říkám, že to byl asi ten, o kterém se nejvíce hovořilo. Týká se to tedy migrace ta diskuze rozsáhla, a takže se hovoří o tom, co všechno sem zahrnout a ta odpověď komise zase je rozsáhla. já vám za ní děkuji, ale my potřebujeme závazek komise, že stejně tak komisař Avramopoulos si bude vyměňovat názory s naším výborem v rámci toho postupu udělení absolutory. Myslím si, že to bude nejjednodušší způsob, jak s ním jak komunikovat a my už jsme o to požádali několikrát a proto to znovu zdůrazňujeme. A bod číslo 10, tady mám také některé otázky a možná i další kolegové budou mít další. My jsme zaznamenali ty vaše poznámky ohledně OLAFu a dozorčího výboru ale ještě bych chtěla vědět, do jaké míry, a tady cituji, komise zvažuje transfer zaměstnanců a rozpočtu sekretariátu toho dozorčího výboru z OLAFu na komisi a kdy taková revize bude připravena. Takže to jsou tedy mé připomínky, jak jsem již předeslala na úvodu. Opravdu si velice cením toho, že jste paní místo předsedkyně zaslali tyto odpovědi ještě před naším setkáním, protože tato výměna názoru je velice důležitá. Po dnešku tady zahájíme období na předkládání pozměňovacích návrhů až do 4. března a možná jsem prostě očekávala trošku rozsáhlejší závazky z vaší strany, aby abychom prostě všichni tak nějak měli lepší obrázek o tom, jak toto nadcházející období bude postupovat. Takže ještě jednou vám děkuji a, a doufám, a, že i vy se budete moc vyjádřit. A děkuji za slovo a možná se ještě jednou přihlásím. Děkuji. Vielen Dank. Děkuji vám. Paní místo předsedkyně, prosím. Děkuji vám, paní zpravodajko. Bylo velice zajímavé Eh, vyslechnout si koncepci absolutoria, která byla tak jasně prezentována. <coughs> Chci se vyjádřit ke dvěma bodům. První se týká způsobem, jakým v komisi reagujeme na transformativní povahu udělování absolutoria a eh, také, jak zohledňujeme zdůraznění účetního dvora žádajícího takový ten celostní přístup a za druhé, Samozřejmě budu reagovat na body obsažené v dopise. Nejprve k tomu celostnímu novému přístupu. My souhlasíme a s touto koncepcí a domníváme se, že rozpočet ve čtyřech, my vidíme, roznahlížíme na rozpočet ve čtyřech ohledech, kde utrácíme, jaké priority a v jakém souladu s prioritami, jak utrácíme, do jaké míry vydáváme prostředky a v jaké míře to přináší výsledky v souladu s pravidly. Jak jsme hodnoceni, jak kombinujeme opatření orientována na to, co děláme ve smyslu výkonu Eh, jaksi působení eh, v, eh, v souladu se způsobilostí a jak komunikujeme, jak zpřístupnit každému, zejména evropským občanům, možnost pochopení role a současnou implementace evropského rozpočtu. Což souvisí s otázkou, kterou jste formulovala ve své otázce. Dovolte, abych se nejprve vyjádřila k tomu dopisu, protože Zjevně tady máme co dočinění se situací, kterou vlastně jsme ani tak nechtěli ve smyslu, jaká očekávání jste měli vy a s čím jsme přišli my. V našich odpovědí jsme se snažili o to, abychom vám poskytli kontext, proč jsme dospěli eh, k těm, kterým závěrům. A Jestli to nebylo vaše očekávání, vy jste chtěli jednoduchou, jasnou, krátkou odpověď, eh, že eh, jsme eh, povinni dělat toto a nikoliv toto. Můj tým a já se nad tím zamyslíme, protože samozřejmě pakliže vaše očekávání se liší od toho, jak vypadalo chápání našeho týmu, pak tady není možnost, jak bychom mohli dosáhnout schody. Dovolte tedy, abych se snažila jednoduše odpovědět na vaše otázky, tak jak jste chtěla. První otázka. Jak dospějeme k tomu novému smíření dlouhodobé vize a politických priorit, které jsou definovány ve světě, který se tak rychle mění. A co se, co se snažíme říci v naší odpovědi je, že zdůrazňujeme tři záležitosti. Za prvé rozpočet v souvislosti s prioritami, ale Samozřejmě priority eh, byly stanoveny v Evropě 2020 a potom jsme měli měnící se okolnosti a to je a bude to ještě více tak do budoucnosti, protože změněná situace bude vyžadovat nové priority. Příklad, když jsme dávali dohromadu Evropu 2020, tak nebylo vůbec ještě eh, vidět, že propukne nějaká eh, uprchlická krize. V Evropě 2020 jsme hájili celou řadu střednědobých a dlouhodobých cílů, kterým měl rozpočet sloužit. Dovolte mi, abych uvedla příklad. Rozpočet pro rok 2016 tady polovinu rozpočtu souvisí s navýšením konkurenceschopnosti. A to vidíte v Evropě 2020, ale máme tady taky prostor pro globální Evropu, což nebylo specifickým způsobem definováno v Evropě 2020, to je zhruba 10 rozpočtu a museli jsme podstatně navýšit rozpočet pro to, abychom mohli reagovat na migraci. Eh, v naší písemné odpovědi, co se snažíme říct, je, souhlasím s vámi, proč to možná mus, mohlo působit zmateně, protože eh, v té odpovědi je celá řada kontextuálních odpovědí. Mm, co jsme chtěli říci, je prostě to, eh, že 58 jsme věnovali Evropě 2020, ale to jsme se snažili prostě formulovat v té odpovědi taky, že toto propojení by mohlo být ještě lépe podloženo na základě změn, které představujeme ve strategickém plánu, v plánech řízení, ročních aktivitách, zprávách o ročních aktivitách abychom dávali zprávu odpovědnosti. To znamená, tady to je náš závazek, že měníme způsob naší práce tak, abychom tady měli institucionální eh, vysvětlení toho, co děláme, ale z vaší perspektivy chápu, že by bylo lepší, kdybychom řekli, eh, chceme dospět k většímu propojení, musíme jmenovat priority, které byly identifikovány v roce 2020 s institucionálním rámcem a že tady můžeme pracovat lépe. A to je tedy odpověď, ale souhlasím s tím a, a akceptuji, že jsme možná byli příliš rozvláční v naší odpovědi a že nebylo možno abyste si byli zcela jistí tím, k čemu se váže vlastně náš závazek. Bčko. Propojení e, cíly 29, partnerské dohody a operační programy. Tady musíme souhlasit s tím, že nesouhlasíme tak trochu s naším rozpočtem. Jsme chtěli 1% HDP, na rozdíl od 2%, které byly skutečně vydány, což souvisí s Evropou 2020, jak je aplikována na národní úrovni. To znamená, že tady to vypadá tak, jako kdyby jsme točili jsem psa. V partnerských dohodách jsme integrovali Evropu 2020, ale když členský stát přijde programování na úrovni státu s tím, že má širší chápání toho, co pro ně znamená Evropa 2020, no jak bych to řekla, tak je to více otevřené interpretaci ale my si myslíme, že jsme udělali skutečně to nejlepší, jak propojit tyto požadavky a máte tam v odpovědi, že Evropská komise bude plně využívat regulační nástroje pro zajištění propojení v každodenním kontaktu s členskými státy. Co se týče indikátorů, eh, to se odráží eh, v jednotlivých hodnotících ročních zprávách. Za tři. A tady má třetí bod, promiňte, a tady máte pravdu. Máme tady velká omezení. A tady budu velice upřímná. Komise předložila návrh při vyjednávání víceletého finančního rámce a to byl návrh na stanovení stropu, které by umožnili lepší distribuci, ale náš návrh nebyl přijat. To znamená, mezi parametry, které byly schválené, odpovídajícími orgány, snažíme se využívat prostě nástroje pro férovou distribuci pro férové rozdělování, a to je vlastně obsaženo v tom posledním odstavci, kde říkáme, že bychom chtěli zlepšit kapacitu, abychom to mohli provádět co nejlépe. Co se týče příjmu, to je technická otázka, eh, tady se tím nebudu zaobírat do podrobností, musíme spolupracovat s Eurostatem a souhlasíme s vaší připomínkou, že tady je také prostor pro zlepšení. S tím souhlasíme a napřeme veškeré naše úsilí, abychom to mohli zlepšit během tohoto a příštího předsednictví. A <clears throat> budeme přemýšlet, jak lépe formulovat tento závazek. Co se týče tlaku na rozpočet, my jsme se snažili o zlepšení. K tomu jsme se zavázali a souvisí to s diskusí, kterou jsme vedli v minulosti. Někteří naši kolegové to vědí. Brutální výraz je odpad ve, dovnitř, odpad ven. Protože máme data, která jsou nespolehlivá. A když chceme dělat nějaké prognózy, Eh, tak prostě na základě těch nesprávných údajů nejsou v souladu s realitou. A tady je třeba vyvinout nejenom metodologické úsilí, ale také v možnosti eh, analýzy budoucnosti. A už jsme se snažili udělat takový malý začátek pro navýšení tohoto úsilí, ale já budu hovořit o tomto roce Navrhovali jsme, abychom snížili ty neproplacené platby a povinnost ještě zbývajících neproplacených pladeb. Kolik to bylo? 17 miliard, ta se paní místo předsedkyni. No, bylo to 17, že? 17 miliard, eh, pardon, miliard, protože členské státy nám dali návrh, kolik budou čerpat v novém programovacím období. My jsme opakovaně kontrolovali eh, tuto situaci, státy nám znovu potvrdili, ano, my utratíme, my no, vydáme tyto peníze a přijde konec roku a dospěli jsme k 9 miliardám. To znamená, to, co navrhli, Eh, optimistický návrh toho čerpání absorce a reálná situace, tady ten rozdíl je tedy podstatný. Chtěla jsem tedy naprosto jasně říci, to, co říkáme v této odpovědi, že včetně těch rajlů, čili eh, ještě nesplacených pladeb, eh, se chceme, chceme popřemýšlet o tom, jak můžeme být účinnější v této práci. Ale brzy dostáváme od členských států údaje, které jsou optimistické a nakonec prostě ten výsledek je jiný, to znamená, že to budeme muset přizpůsobit a modifikovat. Beru to, co jste řekla, vrátíme se k tomu, budeme o tom diskutovat a tady je můj osobní náhled tomu. A když se jedná o standardy, my máme na komisi povinnost být příkladem, co se týče etických standardů, ale v současné době skutečně náhled komise je, že je třeba nejprve implementovat to, co máme, a to je revize 2011. A potom znovu se podívat na to, jakým způsobem můžeme postupovat dál. Je tady určité riziko neustále změny standardů testů, protože lidé by měli být měřeni na základě definovaných standardů a každopádně toto si beru k srdci, budeme pokračovat v tom, abychom to zlepšili, budeme o tom diskutovat s našimi kolegy. Co do evropských škol? Slyším, co jste řekla. Nechci se teď pouštět do toho, abych vám odpo, o, okamžitě odpovídala, aby řekla ano, ano, budeme platit a tak dále. My víme, že komise tady má svou odpovědnost, ale evropské školy jsou nezávislé. A souhlasíte-li s tím, vrátíme se ještě k tomu, podíváme se na to a pak s tím k vám přijdeme otázka doporučení podle, specifických doporučení podle jednotlivých zemí. My tady vlastně říkáme, co nemůžeme dělat a máte pravdu, měli jsme říci, co chceme dělat. V současné době diskutujeme s našimi kolegy v Equinu, co budeme schopni udělat jak můžeme sladit specifika E, podle jednotlivých států e, s evropským semestrem. Ještě jsme nenalezli jasnou odpověď a proto říkáme nicméně, budeme to analyzovat a vrátíme se s tím, vrátíme se s tím kam, protože ještě nemáme jasnou odpověď a můžeme být explicitnější. Ale to je moje čestná odpověď k současné situaci. Co se týče expertních skupin, snažíme se zlepšit transparentnost a jejich účinnost Tabáková dohoda, zítra se k tomu také vrátíme, jak jste si jistě všimli, trvalo to určitou dobu. Řekla jste, že tady byl dotaz před dvěma lety. Já připomínám, že jsem slíbila, že to bude koncem roku minulého. A teď jsme tady ve spoždění 8 až 9 týdnů. Já se za to omlouvám, ale už se završilo vyhodnocování a zítra budeme schopni na to kliknout. Já přijdu ve čtvrtek do parlamentu a chtěla bych, aby parlament tyto informace měl, tak abychom o tom mohli diskutovat. Co se týče migrace. Co se stalo? My jsme skutečně nevěděli, na co se nás ptáte. Tak jsme tam dali všechno, co jsme mohli k tomuto tématu říci. Ale co chcete, vy, vy chcete, aby přišel komisař Andromopoulos na tento výbor, no tak to je naprosto jasné pro nás, až se vrátím, tak to budu řešit a řeknu panu komisaři, aby určitě přišel do vašeho výboru, jestli jsem to pochopila správně. Co se týče dohlížecího výboru OLAFu, byli jsme dotázáni, abychom zabezpečili větší nezávislost tohoto dohlížecího výboru a připravili jsme návrh týkající se změny pravidel, které by umož- která by umožnila, aby zaměstnanci výboru eh, byli jaksi lokalizováni na ne, do neutrálního místa komise. Tady chci zdůraznit neutrálního místa protože se domníváme a dívám se na paní předsedkyni a mohu říci, že to je jistě v souladu s tím, jaká očekávání na nás máte. A beru také váš bod, že se musíme naučit psát jasně. Je to mea culpa, má vina a budeme to dělat. Děkuji. Ja, vielen Dank. Martina? Oh, th thank you, thank you very much. Děkuji. Tady asi vyčkáme komentářů soud, účetního dvora, abychom se podívali, kde jsou ty názory odlišné a pak se k tomu vyjádříme. Každopádně vám děkuji, paní komisařko, paní místo předsedkyně komise, za všechny vaše odpovědi. Možná tam či onde ještě si to zkusíme vyjasnit. Já tady mám ještě pár záležitostí, kde nejsme na stejné vlnové délce, například nové cíle, nové ukazatele KPI pro DG Agri. Tam už máme právní bázi a měli, měla by komise více spolupracovat s členskými státy případně přispění k těm doporučením pro každou zemi, ze strany generálních ředitelství. To by neměla být až taková obtíž to tam zahrnout na každoroční bázi, ale možná, eh, že se mýlím. Takže tam se ještě k těm věcem vrátíme a možná i na půdě jiných výborů tu diskusi prohloubíme. Paní komisařka, dovolím si ještě něco k tomu dodat. Já jsem vám chtěla ještě před zasedáním poslat dopis a když se na to dívám zpětně, tak ten záměr zřejmě nesplnil svou úlohu, protože jsme si z toho důvodu nedokázali vyjasnit, co ode mě čekáte u těch otázek. Možná by bylo lepší, kdybychom si nejdříve upřesnili, jaký typ informace chcete nebo chcete slyšet, jak v jakém smyslu máme reagovat a pak by to bylo produktivnější. Někdy je třeba si vyžádat střípky informací či různé typy informací ze strany různých výborů. Na druhé straně jsem ráda, že alespoň nyní jsme se na to podívali zpříma, jsme zde osobně obě k dispozici. Mm, paní předsedající říká, už ten dialog musíme zastavit. Martino, budete mít ještě možnost se vyjádřit později na závěr. Jako další kolega Celer. Děkuji, paní předsedkyně. Srdečně díky paní zpravodajce rovněž za eh, tu snahu, tu energii a tu houževnatou práci. A vše přichází ve velice pádném okamžiku. Dovolil bych si ještě jeden komentář, navážu tím na začátek zasedání, totiž stanovisko rady k absolutoriu. Tady to není náhodou, že se přihlásili všechny ty konkrétní tři státy o slovo. Totiž to jsou vše dárci, ale ti zároveň trpí vlastními problémy a nyní jsou pod tlakem svých vlastních parlamentů proč dáváme Evropské unii tolik peněz, co se s těmi penězi pak děje. Ono to je možná i pozitivní signál, že se možná i parlamenty v jiných členských státech začnou zajímat důkladněji o to, kam putují peníze a co se s nimi děje, kdykoliv ji daný členský stát Unii předá. Celá diskuse jasně ukazuje, že eh, se zde vaříme ve vlastní šťávě. A v podstatě bychom potřebovali i další aktéry, další účastníky, ale my k ním nemáme přístup a informace, které se nám od nich do, přicházejí, um, jsou zprostředkované. Eh, německé přísloví říká, že se vidíme jenom dvakrát v životě. A mně to taky tady takto připadá. Část exekutivy se sem dostaví, ale my v Berlíně máme naštěstí možnost si Eh, eh, vyžádat eh, údaje o evropských fondech. Proč? My si rovněž žádáme, že na exekutivní úrovni máme přístup k informacím. Na regionální, na místní úrovni jsem neměl nikoho, kdo se mi do toho motal. Ať už, když jsem si to žádal, nebo když ty prostředky už se utráceli tak. Ty diskuse se vedly z politiky, případně se státními úředníky exekutivních orgánů a tam jsme si skvěle rozuměli. A e, pak byli odborníci, kteří to vše, vše uváděli v život. Naopak v běžném rozpočtu se do toho vkládá i parlament. Tady parlament zajímá pouze zda. Zda někdo ty prostředky uh, si vyžádal, zda je pak eh, utrácel a zda to pak bylo zúčtováno. To jak, to tady nikoho nezajímá, eh, což mi dává takový jiný pocit. Nyní si myslím, bychom se opravdu měli v další etapě eh, ptát nikoli pouze zda, ale rovněž jak ty prostředky byly spotřebovány. A tady musím konstatovat, že mé možnosti mít na situaci vliv jsou relativně omezené. Na rozdíl od mých kolegů v národních parlamentech, které si ty informace mohou nárokovat. Já jsem byl odkázán na zprávu účetního dvora, já jsem za ní vděčný, protože ten obrázek je velice komplexní, ale právě auditoři v posledních letech vykreslují takový obraz, který obecně řečeno přece jen funguje a poměrně dobře, ale je dost vzdáleno tomu, co si přejeme. Totiž to žádoucí eh, a požadované, eh, ten pokles chybovosti se nedostavuje pod tu dvouprocentní hranici, eh, vynakládání prostředků není vždy transparentní, ani ty cíle nevíme, zda jsou sledovány a jakou měrou jsou dosahovány. Zda se vše tedy odehrává tak, jak bylo slíbeno, ani o tom nemáme přehled. Takže tady se domnívám, že jsme dospěli k takovému rozhodujícímu milníku. V roce 2014 jsme zažili jedno období programovací a začátek druhého. Máme novou komisi, nový parlament a navíc nový finanční rámec. Takže to je přechod, to je v podstatě nový začátek. A z pohledu kvality toho návrhu na absolutorium bude záviset, či ta kvalita pak určí, zda opravdu se podaří dospět k lepšímu společnému provádění rozpočtu a k tomu, abychom se shodli na tom, že všichni musíme táhnout za stejný provaz a i u těch eh, partnerských dohod, operačních programů, strategií, že jakmile se na něčem shodneme, tak se ty prostředky vynaloží v souladu s cíly. 80% rozpočtu více méně je mimo naši pravomoc. Tím je naše situace tak obtížná, že nemáme na to přímou, přímý vliv ani přímou kontrolu nad tím. A kolegové v těch odborných výborech na ty rovněž tím pádem musíme um, klást určité nároky, aby přece jen brzdili lobbysty, kteří samozřejmě se vždy snaží zviditelnit tvrdní čáře, či spíše mít ten hlavní vliv. A my v té rozpočtové kontrole musíme hlídat z pohledu našeho výboru a varovat kolegy, aby při provádění rozpočtu vše proběhlo tak, abychom měli čisté svědomí a mohli daňovým poplatníkům říci, že peníze, které dávají k dispozici Evropské unii, jsou vynakládány tak, že ta slavná evropská přidaná hodnota se opravdu projeví a že může být daňový poplatník klidný, že peníze jsou v dobrých rukou. U absolutoria a i u e, rozpočtového přehledu za rok 2014 nyní máme úkol proskoumat, zda už se odehrál nějaký pokrok. Musíme přijít i s dobrými příklady. I takové existují. No a přirozeně musíme uznat i, že jsou chyby, že jsou naléhavé situace, kde máme důvod žádat a tlačit na to, aby se situace zlepšila. Toho se dá dosáhnout právě tím, že vše pojmenujeme tam, kde se to nevyvíjelo správně. V opačném případě, a i vlastně paní komisařka to takto formulovala, pokud občanům neznázorníme, unijním občanům, že evropský rozpočet opravdu funguje v souladu s naším přáním, s našimi cíly, totiž že společné evropské projekty přinášejí obecně užitek všem, jsou kus prospěchu, tak v opačném případě poklesne důvěra v EU a to není malý úkol, který máme. Jako další je pan kolega Perinsky na seznamu řečníku, prosím. You, Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem přesvědčen, že by se mělo uznat, eh, že v té zprávě paní eh, Labajové ohledně absolutoria za 2014 je opravdu vůle eh, zajistit kontinuitu tohoto postupu, který byl dosud přijat a také bych chtěl vyjádřit i to, že doufáme, že ta očekávání budou taková, že se dosáhne výsledku a chtěl bych vyjádřit tři věci. První se týká toho, na co poukázal pan Zele v druhé části svého příspěvku, tedy ten specifický charakter EU 2014, tedy že je to taková limitní situace, přechod na nové finanční období, nové výhledy, nový e, rámcový e, režim, způsob, jak se e, vynakládá z výdají a myslím si, že to je jasný příklad toho, na co poukazovala i paní komisařka a má to co dočinění s postojem rady, že by tu mělo být jasné povědomí, o čem hovoříme, tedy o míře chybovosti a o různých porušeních, ke kterým dochází po Unii a mělo by tu být povědomí o tom, odkud to vlastně přichází. Pokud rada za rok 2013 v podstatě neustále protahovala to dosažení dohod o víceletém finančním rámci až do konce roku a pak ten způsob, jak implementují eh, to eh, nařízení a legislativu týkající se subsidiarity, tak to je opravdu všechno, eh, nás to dává do takové složité pozice, alespoň co se týče tedy uh, vynakládání s těmi výdaji. Myslím si, že tady je proto určitý prostor v těch bodech odůvodněních. Paní zpravodajka na to poukazuje a měli bychom to tam ještě doplnit, právě vzít v potaz tento specifický charakter roku 2014. A to za tím účelem, že se z toho ponaučíme a uděláme maximum možné, abychom se vyhli opakování se takových situací. A také vyzveme radu, aby um, si opravdu uvědomila tu zodpovědnost, kterou nese. Pak druhá věc k tomu, co řekla paní komisařka. Jak zhodnotíme to, zda ty výsledky a ta pravidla, na základech kterých měříme ty výsledky, jsou právě ty vhodné. Že se splní ty cíle 2020, máme tu tedy údaje evropského semestru, jednotlivá specifická doporučení země od země. A tady, paní předsedkyně, si myslím, že bychom neměli ztrácet ze zřetele konkrétní uh, Eh, cíle, i ty sektorové a eh, možnosti strukturálních fondů. Myslím si, že i tady by se měly nadnést konkrétní příklady, jak tedy implementace a těch jasných výsledků a toho, co dělat v případě eh, zjištěných nedostatků. A pak za třetí zhodnocení rizik. Tady bych chtěl využít přítomnosti paní komisařky a říci o té dnešní dopolední diskuzi ohledně těch neproduktivních investic. To se týká spíše menších částek do jednoho milionu eh, eur nebo dvou milionů, nicméně velice jasně tu zaznělo, že vzhledem opravdu k té citlivosti tématu i vůči um, mínění daňových poplatníků, tedy to, jak se vynakládá s rozpočtem, to nemusí být úplně v souladu s těmi obnosy, s těmi miliardami, které se tady točí. A účetní dvůr samozřejmě zaznamenal velkou míru špatné zprávy, a pochybení eh, v řízení těchto zdrojů. Myslím si, eh, že by se to hodnocení rizik mělo provádět opravdu eh, rigorózně, protože v opačném případě tady bude opravdu odůvodnění krit, no, neodůvodněná kritika a obvinování prostě z špatného výkonu mandátu. Samozřejmě otázkou je, zda proto existují dostatečné zdroje ehm, a také to, že e, třeba je věnovat více pozornosti těm opravdu vysokým částkám, ale e, pokud členské státy e, chtějí mít i řádné hodnocení rizika, tak je opravdu důležité, aby si uvědomili tyto faktory. A Prostě každý si musí uvědomit, eh, jakou míru zodpovědnosti nese na svých bedrech i každá instituce. A vím, že teď tedy začíná to období pozměňovacích návrhů. My určitě jich celou řadu předložíme. Týká se to také těch eh, dostupných eh, předložených údajů, které obsahuje tato zpráva. Děkuji. Pan kolega Stas, prosím. Uh, Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji Martině eh, za angažma, které zde projevila. Děkuji také paní komisařce odpovědné za rozpočet a jim spolupracovkům za odpovědi a za dopis. Bylo to zhruba 18 listů. Chtěl bych teď eh, připomenout něco k návrhu jako takovému a také se zeptat paní komisařky na pár záležitostí. Myslím si, že máme dobrou rovnováhu mezi legálností, legitimitou a, legitimitou a výkonem. Ty zprávy jsou obsažné možná příliš neutrální. To už jsem řekl při setkání se stínovými zpravodaji, že bychom se měli pokusit to trošku pozměnit, aby to bylo trošku, aby to mělo politické zabarvení. To je podle mého názoru nutné je tam příliš málo politického zabarvení a občas se sice vloží prsten do rány, ale co se týče mé frakce, a to už jsem řekl ehm, na prvním setkání, že nám jde hodně o to, aby se jasněji řeklo, kde dělají členské státy chyby, aby byly také jmenovitě uváděny. Prostě naming a shaming. A tam toho moc nevidíme tedy a to ho litujeme. A to jistě napíšeme do pozměňovacích návrhů. Na druhé straně jsem rád, že během příprav došlo k přijetí nových bodů v oblasti korupce, podvodu a celá ta diskuze k pašování tabáku jakož i konflikt v rámci OLAFu, role dohlížecího výboru v této souvislosti, čili to se podle mého názoru ubírá správným směrem. Společně budeme tedy pracovat na pozměňovacích návrzích a já se pokusím formulovat poněkud ostřeji to, co jsem tady řekl. A teď otázky k paní komisařce. Zaprvé vám děkuji za odpovědi, které jste nám poskytla. Je samozřejmě vždycky nesmírně obtížné u tak rozličných otázek z toho udělat nějaký jasný kontext. Vy už jste to vysvětlili, jak to celé funguje, <clears throat> ale je to přece jenom několik příliš obecných odpovědí. Vy jste to také řekla, možná, že otázky nebyly příliš specifické. A proto bych chtěl několik dodatečných otázek odpovědět. Výkon. To je poměřováno nějak s naplňováním cílů víceletého finančního rámce. K tomu dojde koncem roku, ale nezávisle na revizi bychom možná měli mít přepracování, review, abychom dostali naprosto jasné konkrétní návrhy pro dosažení rovnováhy. Cílem víceletého finančního rámce komise eh, vlastně musí být sladěn s cílem Evropy 2020 a v té bilanci v polovině doby by to mělo být správně zhodnoceno. A tady by komise měla předložit návrhu parlamentu i radě, jakožto legislativcům, aby eh, tato otázka byla lépe pojata. Už o tom pomýšlíte, anebo si myslíte, že je to nemyžné? Co se týče expertních skupin, um, v souvislosti s etickým kodexem, tady si myslím, že komise zůstává velice vágní, velice obecná. Já osobně se domnívám, že tady to musí být rozhodnějším způsobem formulováno. Já tedy s tím nejsem spokojen, s touto odpovědí vaší nejsem spokojen. Ale vy říkáte o expertní skupin, co se všechno připravuje, ale není k tomu žádný harmonogram. Máte nějaké tušení, v jakém harmonogramu se ty vaše návrhy mají realizovat? A co se týče vyhodnocení dohody s Philip Morrisem, k tomu budeme ve čtvrtek dopoledne diskutovat na plénu. Jste řekla, že zítra k tomu bude existovat nějaká informace. Máme do čtvrtka možnost se nějakým způsobem domluvit, než se bude tato rozprava konat, aby bylo možno získat náhled do hodnocení komise a mohli jsme to využít při rozpravě, která by měla mít vedena na nejaktuálnějším stavu tedy. Ale teď se vás chci přímo zeptat, paní komisařko, jsou tady kontakty eh, s, se subjekty, eh, které účastnily tabákové dohody. Tady já mám dojem, <clears throat> že komise dospěla k jiným rozhodnutím, kde se říká ano, teď se to tedy provede nezávisle na evaluaci, na hodnocení tedy, takže bylo rozhodnuto, že to tak půjde. No, můžete mi na to říci možná, že to nebylo možné, ale tady je rozdíl mezi tím, co je zveřejňováno a k čemu dochází neformálně a jak vypadá politická vůle komisařů. A rád bych věděl, do jaké míry eh, se zapojí příslušný komisař také do toho, protože to přece náleží do oblasti kompetencí zdravotnictví a tudíž i ten komisař by měl mít nějaké slovo jak to vypadá s hodnocením. Děkuji vám. Jako další paní kolegyně Ayala Sender. Děkuji paní předsedkyně. Ano, já jsem chtěla v první řadě poděkovat paní zpravodajce, paní Labajové, za tu eh, skvělou prezentaci a za ten obrovský kus práce, který vykonává už několik měsíců a také tu otevřenost, kterou eh, vede dialog s ostatními stínovými zpravodaji, ostatními skupinami. A také chci poděkovat paní komisařce za to, že tu je a že opravdu tu máme černé na bílém některé ty odpovědi, alespoň částečně, které prostě už dlouho očekáváme. Já tedy vůči tomu, co řekl třeba Bart, eh, si myslím, že to, eh, tu práci, kterou vykonala paní Dlabajová, to je pedagogická práce, kde tedy Eh, se prokázalo, že to poukazování na ty špatné, eh, což tedy vlastně se zavedlo už před mnoha lety, taková to eh, metoda prostě nevedla k ničemu, aby se zlepšovaly členské státy, když se poukazovalo na vyniky. Tady ta otázka absorpce je systematická, netýká se tolik chyb, ale spíše jiných strategií, na kterých je třeba zapracovat politicky. A říká to dobře paní místopředsedkyně. A my samozřejmě tady jsme hovořili o těch evropských fondech a ty nám leží na srdci. Myslím si, že to je tedy hlavně otázka neutrality. Je třeba se znovu vrátit k tomu, že budeme identifikovat ty mechanismy a ty strategie, které eh, způsobují ty chyby. Někdy to není nějaká zlomyslnost nebo zlá hrozná vůle, eh, tak jak se to často i tady na výboru říkalo. Někdy jsou to třeba určité formulace, některé ty způsoby koordinace, když se to pak aplikuje eh, v různých těch vrstvách, administrativních vrstvách ze zdola směrem nahoru a pak se to znovu reviduje a v průběhu sedmi let se to pořád opakuje, no a následně tedy tam jsou prvky, které vedou k té chybovosti a nemusí to být vyloženě jako udělané záměrně. Takže tady to uznávám, paní Dlabajová, to, i to vaše hodnocení. A myslím si, že třeba tedy, abychom my identifikovali, kde jsou ty mechanismy v tom historiálu, eh, který už máme k dispozici, ty mechanismy prostě, které právě vedly k té chybovosti. A ještě chci říci, že možná co tady eh, postrádám, že eh, v v tom roce 2014 otázka eh, direct management a indirect management, že se to tu tak nějak spojuje, ale to nám moc nepomáhá, ale určitým způsobem je třeba zmínit i to, vlastně k čemu tam došlo. To je takový důležitý pilíř, tedy to téma výzkumu, celé to téma výzkumu prostě už několik e, roků. Tam jsou významné míry chybovosti. Kolegové se snažili e, podhodnocovat význam těchto způsobů, jak e, implementovat rozpočet ale onehda jsme tu měli možnost díky panu Marineskovi pohovořit s určitými příjemci a zaznamenali jsme tam tedy určité závažné eh, faktory a myslím si, že by bylo eh, stálo za to tedy i toto prohloubit, aby se ty chyby tam neopakovaly. Co se týče příjmu, tady si cením té revize AND Ehm, pak tam byla ta zmínka Spojeného království, ale jsou tam i jiné prvky a komise, myslím, to zpracovává a my bychom měli hovořit také i podvodech eh, spojených s DPH. Tady mám na mysli konkrétně moji zemi. Eh, když nám byla vnucena politika úsporných opatření, tak to u nás vyvstalo ještě palčivěji. A to má samozřejmě zase dopad na ty bilance právě, když se hovoří i o té možnosti absorce. No a ještě jednou, protože překvapivě mezi těmi zeměmi je i ta má země, takže to téma absorpce, ono tedy ten rozsah tohoto je obrovský, ty rozdíly mezi předpovědmi a mezi zjištěními komise. Takže Zase zapotřebí hledat nějaké neutrálnější systémy, aby toto bylo efektivnější, abychom našli takovou formulaci, která nám pomůže toto vymítit definitivně. Děkuji. Já jsem se sama taky dala na seznam řečníku. Mila Martino, ono to není zadarmo sepsat eh, takové absolutorium zprávu, o tom je to obrovská práce. Eh, ono se každý vždycky snaží nově objevit Ameriku, když se do toho poprvé pustí. I tobě se to částečně podařilo, ale možná i po zásluze. Nebylo to jen tak nadarmo. My máme určité námitky a na to se snažíme soustředit. Tam je důležité jmenovat členské státy konkrétně a i poukázat na ty, u kterých si myslíme, že ať už z pohledu agentur nebo kontrolních orgánů mají co dohánět. Tam možná můžeme i to či ono doplnit. I já neustále se soustředuji na otázku OLAF. I tam souhlasím, že je třeba se dobrat pravého obrazu věcí. A e, jsem ráda, že je tady paní místo předsedkyně, protože 10. února zveřejnil OLAF na internetu totiž záležitost týkající se přítomnosti v Lucembursku, kde se hovoří o tom, že část OLAFu by se měla stěhovat do Lucemburska. 118 pracovních míst, to je významný počet, zejména z pohledu těch jednotek, která vedou vyšetřování, a jak tomu máme rozumět? Znamená to, že chceme OLAF víceméně rozbít? Ehm, zatím to nařízení ještě nebylo schváleno, nevíme, proč najednou se objevuje Lucembursko, kde je těžiště. Samozřejmě předseda komise z toho bude mít radost a víme o mnohých pokusech, kde se Lucembursko neustále pokouší si jakoby přivlastnit nebo do své země stáhnout určité posty. To víte vy lépe než já. Otázka. Proč zrovna nyní a zrovna něco takového a navíc to je celé nejasné. Znamená to, že se bude opravdu celá záležitost stěhovat. Kolik z nich, eh, proč nyní a jaké to bude mít dopady na OLAF? Ono zrovna i nyní už máme takové spíš politování hodné zprávy. Mnozí chtějí pryč. Eh, bydlí zde v Rucelu, mají přece vlastní domov nemají už vůbec zájem se stěhovat do Lucemburska, takže by mohli mít i záminku odejít což by nám neprospělo. A nyní harmonogram, ano. Časový plán pro to absolutorium. Zde by rovněž prospělo, kdyby jsem dozvěděli více a já mám ještě nedokončenou záležitost, to je zpráva hry, paní místo předsedkyně, máte slovo. Uh, many thanks to all. Děkuji všem poslancům, kteří se zde tázali v tomto kole. Mám eminentní zájem na tom, abychom opravdu reflektovali v té výměně názoru, co lze ještě dále zapracovat do našich postupů v zájmu jejich zlepšení. Ještě tedy se vyjádřím k tomu komentáři týkající se těch takzvaných neproduktivních investic NPI. Často z pohledu občanů ani nejde tak o velikost těch zneužitých prostředků, o tu veličinu, ale spíše to, že jsou jim opravdu na očích. My tedy se důkladně seznámíme s vaší zprávou, podíváme se na to, co to v praxi znamená pro naši schopnost předcházení rizikům a identifikace rizik. Závažná věc, zde zazněla totiž, že strukturální fondy jsou významnou součástí našeho rozpočtu a zkušenost, že tam je opravdu důsledně vysoká chybovost. To byl vlastně ten první komentář dnešní. Já už jsem se zmínila v té předchozí odpovědi, že rozhodně zvážíme zkušenosti jak v předchozím programovacím období a nyní v, nyní, v nynějším, co je ukořené takto vysoké chybovosti, takže rozhodně i zpráva účetního dvora nám k tomu pomůže, abychom dospěli k nějakým konkrétním závěrům. A nyní motivace, něco s tím udělat. To už nějakou dobu máme. Rovněž to takzvané naming and shaming, čili poukazování prstem. Ano, ale statisticky pozorujeme, že v podstatě všechny členské státy u něčeho si vedou dobře a u jiných záležitostí se jim to nedaří. Když se podíváme na tabulku v té zprávě účetního dvora, tak vidíte, jak je to různorodý obrázek. Já tady neustále opakuji, a budu se opakovat i nyní, že někdy, když se příliš soustředíme na to poukazování prstem, tak se vám změní situace v tom, že se lidi začnou schovávat. Aby na ně nikdo neupoukázal, spíš než abychom vymítili ty chyby. Takže spíše možná bychom se měli snažit pomáhat členským státům, aby k těm neduhům nedocházelo, ale zároveň pokud tady máme recidivu, tak možná tu by stálo za to vypíchnout. Takže tady není snadná odpověď, ale rozhodně se nad tím zamyslíme a můžeme o tom dále diskutovat. dobí přeskum. Samozřejmě, že se vynasnažíme využít tohoto poločasu, abychom přeskoumali, zda využívání rozpočtových prostředků je v souladu s dosavadními cíly, bylo by třeba případně změnit priority a pokud ano, kolik by to stálo. A než rozhodneme, tak se podíváme právě i na Evropu 2020 a v souladu s novými prioritami, či v jejich kontextu a kde se to překrývá, jaké je nejlepší řešení. Zároveň musíme uznat, že můžeme být velice ctižádostiví pouze v situaci, kdy dosáhneme jednomyslnosti. Proto bude záležet na tom, abychom se upřímně věnovali dialogu jak s touto sněmovnou, tak s členskými státy v tom, o tom, kam soustředit zdroje. Právě když se vám rozpočet zmenšuje, tak počítáte každý halíř. A já to opakuji i kolegům v komisi, že když máme prostředí, které se neustále mění, tak přece nemůžeme s čistým svědomím tvrdit, že veškeré ty priority, které jsme si před lety určili, prioritami zůstávají. Ale jak víte, ono se lehce stanovuje nové priority, obtížnější už je zrušit ty staré. Tady tedy na tom budeme pracovat a zkusíme najít tu správnou rovnováhu mezi pokrokem na straně jedné a ne nebudeme se snažit zároveň provokovat nějaké krvavé střety, které eh, nebudou mít vítěze tedy budeme se snažit eh, přehodnocovat priority pouze v situaci, když se členské státy za to postaví, pustíme se do toho, i když to nebude snadné. Eh, kodex chování. Ano, ono stojí za to držet se určitých závazků a pak se podívat, zda jsme schopni se jich držet, zda je dodržujeme. To je podle mě prospěšnější, než neustále měnit pravidla hry. Ono ano, zvednout laťku stojí za to, ale jelikož se chceme chovat i tak modelově, vrátíme se k tomu. Skupina expertů beru na vědomí, že vás zajímá i harmonogram toho, jak se ty expertské skupiny ustavují, tedy eh, přijdeme s pokračováním té zprávy a dáváme, dáme vám v něm další podrobnosti. Tabák. Tam už bylo dosaženo smlouvy komise v pátek, dokončila práci na této složce. Komisi na tom obrovsky záleží, o tom jsem se už zmiňovala. Tady to bereme, to vyhodnocení jako inkluzivní záležitost. A v současné době už to máme na etapě, kdy eh, jakmile zmáčknu ten správný knoflík, tak se to dostane na internet a všichni se s tím budete moci seznámit. Nechtěli jsme rozhodovat předtím, než dostaneme vyhodnocení, to už k nám doputovalo, rozhodli jsme velice opatrně vedeme jednání se všemi zainteresovanými stranami, tak aby eh, celý, eh, celé to odvětví bylo eh, postiženo, aby to bylo dobře nadefinováno, aby bylo jasné, k čemu ty dohody budou sloužit, totiž k ochraně finančních zájmů Evropské unie. Rozhodnutí. Rádi bychom, aby se rozhodlo poměrně rychle. Čekám tedy, že v nejbližší době opravdu k tomu rozhodnutí dojde. Nyní už máme to vyhodnocení, ty posudky, názory všech jsou na stole a na základě toho chceme rozhodnout. Zároveň se chceme ujistit, že všichni, zejména mý komisní kolegové, budou mít nejdříve příležitost se se vším seznámit, co je v tom posudku, aby to bylo přijato vše obezřetnostně. A určitě se k tomu tématu ještě vrátíme. Shodli jsme se, že oddělení podvodů a chyb je důležité. Ne každá chyba je podvodem, ale pokud ním je, tak je to chyba závažná, protože podlamuje důvěru v náš rozpočet. Snažíme se dospět ke kategoriím rovněž z pohledu kategorizace pravděpodobnosti. Co je faktor, který vede k chybě pravděpodobněji či k podvodu. A nyní odpověď panu Pirinskému. Ano, začali jsme s tím novým víceletým finančním rámcem pozdě a už vidíme, k čemu to vede. Nyní se zdá, že právě míra absorpce byla příliš optimistická. A nyní se musíme vložit do jednání s členskými státy, aby zrychlili, aby dospěli k pokroku. V opačném případě na konci tohoto programovacího období to dopadne stejně jako v minulém že totiž nám nezbydou pak prostředky a bude vše ve zmatku. A nyní otázka stěhování Olafu či Olafu a Lucemburska. Tady je třeba dále pokračovat v dialogu a i jednat. Není tedy Olaf a Lucembursko. Ono je to v podstatě zcela jednoduchý příběh. Vyjednávali jsme s Lucemburskem k tématu přesunu zaměstnanců z budovy, u níž bylo podezření, že se v ní nachází asbest, čili že je to budova riziková či spíše budova, v níž je stále ještě bezpečné pracovat, ale v níž je přítomen asbest. Takže e, tam Lucembursko nakonec velice velkoryse přispělo k, tému, k řešení problému. Zároveň Lucembursko učinilo i návrh komisi rozmístit zaměstnance v Lucembursku do budov, a tam jsme ty budovy našli, kde je možné funkčně tyto zaměstnance do Lucemburska přesunout a zároveň je ještě jedna oblast, kde můžou zaměstnanci být přesunuti do Lucemburska, pokud rozhodnutí o evropském státním zástupci bude přijato tak, že hlavním sídlem evropského státního zástupce bude Lucembursko. Tedy to je zatím v stádiu hypotéz. Tedy zatím ještě vůbec nemáme ponětí, kde bude centrála eh, Evropského státního zástupce. Ale když se to dozvíme a bude to Lucembursko, tak v praxi bude třeba rozhodovat dále, co to bude v praxi znamenat pro kontakty eh, tohoto eh, státního zástupce evropského a OLAFu. Ti, kteří tu problematiku sledují, tak vědí, že se postoj komise v průběhu vyjednávání značnou měrou změnit. Změnil tedy původní odhady toho, jak by to mohlo vypadat s přesuny zaměstnanců do úřadu Evropského státního zástupce, tak to už neplatí a rovněž i přesuny ty hypotetické přesuny do Lucemburska, s nimiž se vyjednává s Lucemburskem, rovněž zůstávají zatím v oblasti hypotéz. Pokud se například eh, ten evropský eh, státní zástupce přesune jinam a nebude to Lucembursko, tak se to bude muset jinak přeskoumat. A to vše se musí odehrát mezi letoškem a rokem 2022. Byli jsme tedy překvapeni, proč už to se objevilo na internetových stránkách OLAFu, protože ta hypotéza se má ať už ukázat jako správná či nesprávná až v roce 2022. A mimochodem s OLAFem bylo vše konzultováno, oni o tom věděli, že pracujeme na různých možných sídlech a v závěrech rady opravdu se dospělo, že by eh, to měl být, mělo být Lucembursko u evropského státního zástupce. Ale zatím nemají důvody členové vašeho výboru, paní Gresle, se znepokojovat ani nějakým způsobem se tou záležitostí zabývat. Protože ona přijde na přetřes, až když už budeme vědět, jaký tvar bude mít úřad Evropského státního zástupce, kde se bude nacházet a až pak eh, bude důvod přesouvat někam zaměstnance OLAFu. A zároveň i já bych chtěla poděkovat paní zpravodajce. Přidávám svůj hlas k poděkováním. Děkuji. Já se omlouvám, že se ještě vracím k příběhu Olaf. Totiž nový příběh Olafu a je to správné, že se návrh komise ohledně Evropského státního zástupce úplně od základu změnit. Ale nyní už tam o Olafu vůbec zmínka není, čili ani nevíme, budou tam nějaké kontakty, bude mít Olaf možnost eh, přímo spolupracovat, ale generální ředitel OLAFu se mnou tam hovořil a já s ním souhlasím, že někdy je to obtížné to někdy rozkličovat. My se o to právě pokoušíme, ale pokud 10. února přijde sdělení, že se přesouvá 118 míst do Lucemburska, tak i já bych tomu rozuměla tak, že do roku 2018, a tam to takto v tom mailu je uvedeno, že k tomu dojde. A to, co jste zde řekla vy, vůbec nesouzní ani nezapadá do toho, co jsem četla v internetu. A pokud dvě věci spolu neladí, tak něco z toho nemůže být pravda. Takže ještě jednou se ptám, nebude nikdo tříštit Olaf, nebude se nikdo snažit Olaf zničit, nedojde k přesunu Olafu. Naopak, můžete nás ujistit, že Olaf bude integrován a že bude společně s Evropským státním zástupcem sídlit někde, ať už je to kdekoliv. First. V první řadě ještě s tomu budeme věnovat, protože s Olafem manage s managementem Olafu se ještě setkáme, takže já po nich také budu chtít to objasnění té záležitosti ohledně eh, zaměstnanců. No a to nepřivádí přivádí k druhému bodu. Eh, žádné rozhodnutí ještě nebylo učiněno ohledně toho přesného sestavení úřadu Evropského prokurátora. Nicméně existuje už určitá definice toho, jak to asi může vypadat. No a na základě té odlišné definice se nyní zaměřujeme na to, jaké dopady ta odlišná definice může být pro OLAF. Protože jedna věc je mít ten původní návrh komise s určitými menšími změnami schválený. V tomto případě by schom měli podstatné množství eh, Eh, informací, které by se mohly přesunout do úřadu OLAFu. No a pak by to odpovídalo i tomu počtu míst, jak to bylo v tom oznámení OLAFu. To by tak bylo, kdybychom tedy eh, měli ten návrh nyní, ale ten návrh již nemáme a proto tedy, jaký to může mít dopad na OLAF, to je třeba zhodnotit. A možná to bude mnohem menší dopad, to asi zřejmě může to mít určitý dopad, že tedy ten úřad prokurátora a OLAFu bez žádné funkční korelace a bez dopadu, anebo ten dopad bude mnohem menší. A proto mne překvapilo tady toto oznámení, protože to bylo hypotetické začínat s tímto, protože se to zakládalo na prezumpci toho, že Lucemburg může být sídlem Olafu. A v tom případě by bylo smysluplné, a pardon, paní eh, komisařka se omlouvá, že by to mohlo být sídlem EPO. V tom případě by tam byly určité přesuny, ale ne do roku 2018, to určitě a, o to se nejedná. A, a jak to tedy bude s tím sílem EPO, to nedokážu zodpovědět. Může to být Lucemburg, může to být v Hágu, Hág také vyjádřil zájem, stejně tak to může být Brusel abychom projednali tedy tuto záležitost, tak je opravdu naprosto předčasné o tom takto hovořit. Možná veškeré připomínky můžou být překvapující. Opravdu je třeba to ještě objasnit. Myslím si, že naši zaměstnanci si zaslouží tak nějak uklidnit jejich mysl. No přičemž je také jasné, že pakliže 118 míc Olafu by šli do Lucemburko, tak by bylo jasné, kde by bylo příští sídlo EPO. A to by bylo jaksi předběžné rozhodnutí, to je naprosto jasné. Prosím další. Promiňte, já se k tomu ještě vrátím. No to je ta věc, že my to nevíme, kde to bude. Když jsme to diskutovali a měli jsme jednání s Lucemburkem, tak tehdy ta informace zněla, že předběžné rozhodnutí rady bude Lucembursko tehdy. A potom v našem vyjednávání eh, jsme měli velice hypotetický text. Řekli jsme, pokud dojde k tomuto rozhodnutí, na základě nejlepšího dohody o tom, co by EPO mělo být, může být, že potom by mohli eh, jaksi být přemístěni do Lucemburku, ale také jsme řekli a samozřejmě, když se to nestane, tak je to mimo hru, mimo diskusi. Takže kategoricky chci zopakovat. V současné době neexistuje žádný postoj Olafu, že by kamkoliv se měl stěhovat v současné době. No báječné, bereme na vědomí, že nedošlo k žádnému pokusu zadními vrátky někam vpadnout. Prosím. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych v první řadě chtěl říci, že u dvora jsme byli vyzváni, nebo vzbuzení tím, že váš výbor uvítal naši výroční zprávu a stejně tak naše sdělení a doporučení obsažená ve zprávě. My i nadále budeme nadále rozvíjet zprávy, aby byly čím dál větší přidanou hodnotou, která bude v rukou příslušných orgánů zabývajících se absolutoriem. No a ta sdělení z výroční zprávy, co se týče výkonnosti, tady bych chtěl apelovat na komisi, aby opravdu um, zvážila ty naše návrhy k těm opatřením směřujícím k výkonnosti, tak, aby ty partnerské dohody a operační programy poskytli větší zaměřený, zaměření na ty strategické cíle, které byly stanoveny. A co se týče um, z soulad, plnění, tady zase doufáme, že komise provede zhodnocení té vysoké míry chybovosti a že to bude možnost právě i té, k té střednědobé revizi a znovu Opakujeme ta naše doporučení směřující na komisi, tedy že byste měli učinit příslušná opatření, tak aby ta data obdržená od členských států byla opravdu důvěryhodná a paní předsedkyně, co se týče eh, harmonogramu pro absolutorium, chtěl jsem vám říci, že společně s komisí již eh, jsme v závěrečné fázi formalizace toho, té dohody a formálního závazku k zveřejnění výroční zprávu, to bude tedy ta výroční zpráva 2015 a eh, tedy období počínající 10. říjnem. To znamená, v brzké budoucnosti budete informováni písemně a doufám, že tedy budete moci takto využít tu prezentaci výroční zprávy. Já tímto děkuji kolegům z dvora a paní předsedkyni, místo předsedkyni, paní komisařce za práci, za spolupráci, za to, že toto vše umožnila. Sehr schön, danke schön. No to je báječné. A nyní paní zpravodajka na závěr. Děkuji vám. Já si myslím, že už nemám příliš mnoho co dodat, pouze chci všem poděkovat, protože to bylo opravdu užitečné, jako vždy. Děkuji paní předsedkyni, to je asi naposledy v rámci tohoto procesu absolutorie, kdy jste přítomna, opravdu mi budete chybět a opravdu si cením těch signálů z vaší strany, že chcete na sebe převzít i opravdové závazky k těm deseti bodům a ještě jednou děkuji eh, za ten dopis a možná přijde ještě druhý s těmi závažnějšími eh, závazky. Jen doufám, že to nebude den před hlasováním. 23. Eh, března, abychom měli větší časový prostor, abychom se na to připravili takže já myslím, že teď to všechno zvážíme, proběhne celá řada stínových zasedání a ještě budeme mít tedy příležitost to všechno projednat a ještě chci poděkovat účetnímu dvoru. Děkuji mnohokrát, děkuji také místo předsedkyně za to, že přišla, děkuji za spolupráci eh, s příslušnými služebními místy komise. Děkuji mnohokrát. A tím se dostáváme k bodu 62, což je absolutorium k 8., 9., 10. a 11. ERF a zprávu a podává paní Klaudia Schmidt, prosím. Já herzlich. Děkuji mnohokrát. Dož jsme dnes slyšeli, mm, e, absolutorem se týká vývojového fondu pro e, rok 2014 a nové období 2014 až 2020 tím, že vyjednávání o rozpočtu bylo ukončeno velice pozdě, byla vytvořena určitá přemístěvací varianta, aby od roku 2014 do vstoupení v platnost 12. RF bylo umožněno a to bylo 1,6 miliard a prostředky byly složeny následujícím způsobem. 936 milionů z 8. a 9. EDF, 65 milionů z 10. EDF, 500 zhruba 80 milionů z 10. EDF a 19 milionů, co se týče úroku a jiných příjmů. Eh, od té doby, co jsem eh, od minulého roku byla spravodajkou, tak jsem znala již strukturu a taky jsem ji zachovala. To je um, prohlášení o spolehlivosti, uh, legitimita, regulérnost pladeb, uh, eh, EIB, přitom je třeba zdůraznit, a na to chci upozornit, že stále hájím stanovisko, že uh, tato suma musí být bezpodmínečně zahrnuta do udělování absolutoria, byť jsou tyto peníze spravovány bankou. Přímá pomoc rozpočtu to zůstává stále obtížné, protože 22% všech rozvojových fondů se čerpá přes tento nástroj a e, vysledovatelnost je takřka nemožná. Hovoříme tady o sedmi 400 49 miliony eur. Já opět budu vyžadovat pro z jednotlivých fondů, protože v období 2014 až 2020 30,5 miliard euro bylo vydáno bez parlamentního souhlasu, nebo bude vydáno bez parlamentního souhlasu, bychom o tom rádi byli aspoň informováni. Potom tady mám monitoring, to je tedy věc, ke které se komise příliš nevyjádřila a vůbec se nepoužívá úspěšně. Nejdůležitější body jsem dala do jednotné kapitoly vytvářející přímé spojení mezi rozvojovou pomocí, očekávanými výsledky a současnou uprchlickou krizi. Zatímco na slyžení k udělení absolutoria EDF e se zhledala e, vyjádření komisaře Mimici velice e, významné, Poukazuje se na to, že uprchlíci přicházející z Evropy přicházejí z Afganistanu a ze Sýrie hlavně a lidé pocházející ze zemí AKT eh, přicházejí spíše do sousedních afrických zemích a nikoliv tolik do Evropy. Tyto názory komisaře myslím se neodráží až tak situace, v níž se teď nacházíme, neděláme nic, sledujeme, jak se věci vyvíjí a pak jsme najednou překvapeni, když se odstneme v těch situacích nejhorších scénářů, prostě tam, kde jsme dnes. Z tohoto důvodu jsem tam zapracovala kapitolu, kde se naprosto jednoznačně vyslovuji pro flexibilnější používání prostředků EFD. Setkání s komisařem Mimicou a příslušným výborem bylo velice informativní Dověděli jsme se, že se tam třikrát do roka plní peníze a potom se rozhodují, jaké programy a regionální cíle v jednotlivých afrických stát nebo rozvojových zemích by měly být podpořeny. Kromě toho zhruba 10 miliard, opakuj, 10 miliard euro bylo blokováno během určitých fází projektu a ještě se vydávají prostředky eh, z EDF, eh, e který byl mm, stanoven v roce 1985. No, když chceme udělat něco pozitivního v uprchlické krizi, musíme jednat dříve či později tedy pardon, dříve než později a dospět k názoru, že rozvojová pomoc není dárkem, ale musí se používat pro potírání příčin. Rozvojová pomoc musí být poskytována cíleně, aby skutečně pomohla lidem přímo na místě, aby měli vůbec nějaký základ pro to, aby mohli zůstat žít doma, aby vůbec nemuseli utíkat buď do sousedních států, anebo do Evropy. Otázka kterou tady máme, se točí kolem rozpočtu. Jsme ochotni vydat ještě více peněz, když víme, že celou řadu problémů to neodstraní a může dokasovat k prosakování ještě dalších peněz a nebo věnujeme prostředky prevenci. Počet nebo částky známe všichni. 917 projektů financovaných z EDF se spožďuje nebo nedosáhne svého cíle a ta částka 9,18 milionů eur v roce 2014 bylo vydáno poměrně málo peněz, protože to byl první rozpočtový rok, teda první rok toho nového období mm, EFD. V Rakousku tedy řekneme, že dál už nemůžeme sasit jako prostě e, tomu bylo dřív. Nemůžeme takto postupovat. Myslím si, že jsme dospěli k mezi toho, co je tedy možné. Když se podíváme na nejrůznější problémy, které v současné době hýbají Evropou, musíme při nakládání s EFD mít větší možnost jako Evropský parlament spolu rozhodovat. Ukázalo se, že flexibilita je možná. Jednáli se o to vzít ku pomoci postupy pro porušení smluv. promiňte, paní řečnice čte velice rychle písemný projev, takže Česká kabina dělá to, co může. Dále musíme se poučovat z chyb a zároveň musíme být flexibilní. No, a to by bylo zhruba tak. Všechno k obsahu této zprávy a Těším se na stanoviska kolegu. Ja, vielen Dank, das ist auch ein, ein sehr... Děkuji. Ano, krásná zpráva, důkladná. Eh, Evropský vývojový fond si zaslouží takto důkladnou analýzu. A jako první kolegyně Ayala Senda. Eh, Děkuji. Já jsem v první řadě chtěla omluvit stínovou zpravodajku, za naši skupinu, protože z osobních důvodů se nemohla eh, zúčastnit, takže já prostě jenom eh, jejími slovy budu identifikovat některé z těch bodů, které považujeme za problematické. V první řadě chceme poděkovat paní Schmidt za vykonanou práci na toto téma. Nicméně myslíme si, že je znepokojující a navíc eh, asi eh, i uh, jsme na předešlé schůzi hovořili o Emergency Trust for Africa. Tam to bylo markantní a my jsme nyní začali tak nějak měnit ne ty priority, ale cíle některých těch uh, nástrojů pomoci uh, na, ve střednědobém a dlouhodobém horizontu, s kterými se snažíme v těch zemích původu konfliktu, aby prostě k nám následně pak nepřicházeli ti uprchlíci, protože víme, jak to bylo v zemích střední Afriky. To znamená, je to určitá podpora, která v tom střednědobém dlouhodobém hledisku se týká rozvoje daných zemích a snažíme se krok za kručkem je tak nějak přibližovat k rozvoji eh, na základě také dalších dohod, které uzavíráme. To znamená, snažíme se nyní uplatňovat eh, fondy a rychle řešit náš problém. Pro ně to není problém, to je důležité tedy tak nějak zmínit u toho rozvojového fondu. Snažíme se tedy tímto vyřešit rychlým způsobem naše problémy, ať jsou jaké jsou, a měli bychom tedy se na toto eh, zaměřit, řekněme, pomalej. Jedna věc je to, že my jsme uplatňovali fondy, eh, měli tedy i ty nové fondy. Já je tady nebudu vyjmenovávat, protože to nejsou fondy, které by spadaly pod pravidla Evropské unie a nikoho to nezajímá, ale pak se snažíme proto zmobilizovat fondy pro ten střednědobý dlouhodobý horizont pro rozvoj, aby pokryl tedy určitý nouzový problém paní eh, Hoffman tedy alespoň toto vnímá, že nyní je těžké učinit tak radikální a naléhavou změnu jakožto tedy tu změnu priorit. Dále si myslí, že je dobré vytvářet tady ty svěřenecké fondy, ty trust funds, které se tedy nyní začínají rozvíjet aby se nějakým podstatným způsobem nenavyšoval evropský rozpočet, protože pak by to bylo riziko, že bychom to úplně ztráceli ze zřetele, jak by to narůstalo. Nicméně ty prostředky pro rozvoj v tom střednědobém horizontu udržitelným způsobem prostě tak nějak um, proto budeme využívat tyto fondy i když je tam určité finanční riziko i riziko zprávy, což stěžuje tu možnost a tím také, řekněme, ochuzujeme ty prostředky pro rozvoj. A paní eh, Hoffman tedy eh, navrhuje toto, že se snažíme změnit určité fondy nebo určité cíle, eh, co se týče toho střednědobého horizontu a snažíme se tím pokryt určitý nouzový stav Evropské unii prostřednictvím nového formátu, což jsou ty svěřenecké fondy, ale to zase může vést zase k určité nejistotě, co se týče jejich implementace. Pan kolega Celer. Já jsem rovněž kolegyni Schmidt velice vděčný za tuto zprávu, protože domnívám se, ono už k tomu byly, totiž předchozí smlouvy, ale když je srovnám, tak opravdu tady vidím podle hloubky ponoru do této problematiky, tak konečně mám obraz toho, co se tam děje v těch fondech EDF. 10 miliard opožděných pladeb, případně 25% všech projektů, tak bychom to mohli vyjádřit, které jsou v ohrožení dosažení cílu. To si myslím, že hovoří samo za sebe. Potřebujeme hloubkovou reformu. A otázka transparentnosti rovněž, to i kolegyně Schmidt eh, jasně popsala. 62% vůbec nemáme pod kontrolou při tom uskutečňování a i těch 38% často je spíše eh, s nimi, se hospodař, s nimi hospodaří jiné organizace, případně členské státy. Tedy otázka ní mělo by to takto pokračovat, protože Evropský rozvojový fond e, to původně vzniklo na základě dohody Kotonu a ta dohoda mm, doběhne v roce 2020 a to byly státy AKP. Takže otázka z ní bude nějaké závěrečné Eh, závěrečný dokument či závěrečná dohoda. Zatím z toho, co vím, tak se ještě nikdo tím nezabýval vážně a my bychom si měli nechat projít hlavou, co dál a i ta zpráva to naznačuje, co se s tím bude dít po roce 2020. Z mého pohledu by logickým dopadem bylo, pokud tedy takto chceme poskytovat rozvojovou pomoc a chceme ji i rozpočtovat a i um, účelově, tak by to mělo podléhat silnější parlamentní kontrola a mělo by to být rozpočtováno úžejí vázáno na cíle. Jedna věc, kterou zde politici v oblasti bezpečnosti uvádějí, je, že máme takzvanou facilitu míru, čili že ty mírové iniciativy jsou rovněž tím podporovány. Například mírové mise, které se odehrávají pod dešníkem Africké unie a že ty jsou spolufinancovány. Poslední údaje, které mám, že například Somálsko, tam sídlí mírová mise eh, Africké unie rovněž ve Středoafrické republice a v Kongu, že tu hradí až v 98 Evropská unie, ale jelikož Evropská unie by neměla financovat eh, například vojenské iniciativy, tak někteří hovoří ve prospěch vyčlenění těch fondů EDF vůbec tady z tohoto rozpočtu. Ono je to z mého pohledu opravdu problematické, protože my financujeme vojáky v zemích, kde vnitřní poměry v tomto státu jsou na takové úrovni, že opravdu musíme být pochybnosti, zda se někdy nenasazují vojáci proti vlastním občanům a to v závorce. Takže rok 2020 to už není tak vzdálená budoucnost a rozhodně je na čase začít diskutovat o tom, jak s tím fondem dál a jak s rozvojovou pomocí dál. Děkuji. Já rovněž jsem si dala slovo a jsem na samém řečníku protože se jedná o velice závažnou zprávu. A i já mám obavy, protože naši zahraniční politici v oblasti ministerstva zahraničí, která, kteří desetiletí orodovali za to, aby právě rozvojová pomoc byla součástí těchto unijních fondů. Najednou eh, hovoří o té mírové dividendě, že to jsou v podstatě mírové mise. Ale já nevím, jak se to dá smířit, když hovoříme o tom, že to jsou pomocníci míru a zároveň drží v ruce zbraně. Tady rozhodně by komise se k tomu měla postavit. A ještě, Klaudio, jeden bod. Máme tu bezpečnou čítárnu a tam se můžeme seznámit eh, s těmi smlouvami, s těmi příjemci těch peněz a já musím říci, že komisi děkuji. Ono, nevím, zda je to hodně práce nebo ne, ale některé údaje, ty by měly být k dispozici všichni. Myslím si, že by měly existovat Excelové tabulky, aby si člověk z toho mohl udělat obraz. Totiž viděla jsem sama dva různé bloky. Jeden z nich, tam to bylo vše kategorizováno podle zemí a v tom druhém vůbec ne. Uh, já jsem kamarádka všem, ale tady musím říci, že jsem strávila dlouhé hodiny, abych si z toho něco dokázala vyvodit. My přece potřebujeme vše do tabulek, protože rozpočtová kontrola, která nemá k dispozici čísla, tak to už pak není žádná kontrola. Tady rozhodně je to záležitost, ke které se musíme mít možnost vyjádřit, kterou musíme umět přehledně zvládnout a to, co dostáváme, ono ano, tabulky by bylo něco lepší než nic. Um, zkusíme si dát hlavy dohromady a mít i k dispozici data, abychom mohli přijít s určitými eh, konstatacemi. Přece si nemůžeme představit, že budeme sedět v čítárně s tuškou jako nějaký žáček ve škole a opisovat si to a sčítat a odečítat, abychom z toho měli opravdu něco. Takže tady máme představitele komise. Máte slovo, pane řediteli Bagua. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji vám za to příležitost činit pár připomínek ke zprávě. My vůbec nemáme žádný problém se zpravodaji. Myslím, že jsme naprosto jasně odpověděli na otázky a nelišíme se tak, co se týče vlastního provádění. Je tady celá řada spíše politických otázek, která zde zazněla velice. Rádi o nich s vámi budeme diskutovat zde i při jiných příležitostech, ale tady bychom bezpodmínečně se měli ještě vracet k řadě otázek. Jednu věc jsem nepochopil, sice kde máte problém. Když řeknete, že 10 miliard máme v těch takzvaných ralek, ralech, tak vám řeknu, že to je naprosto normální. Propočtěte si, prosím vás, normální projekt se vždycky um, ehm, propočítává na 3 až 4 roky. To znamená, v prvním roce máte zálohové platby, a potom prostřednictvím těch třech, čtyřech letech se splácí ten projekt, nebo se platí tomu projektu. To znamená, že skutečně čtyř až pětileté rozpočty máte v ralu, ale to je naprosto normální průběh. Vůbec nemůžete rychleji platit, no my bychom šílení, kdybychom platili rychleji. My přece platíme podle výsledku, podle toho pokroku, který byl v projektu dosažen. Já neříkám, že jsme dříve neměli příliš vysoké rally, ale v současné době se pohybujeme v naprosto zelené oblasti a účetní dvůr to taky tak potvrdil. K otázce pomoci rozpočtové, to je také oddělená diskuse. K tomu na jaře vám nabídneme seminár náš, pardon, s účastníky z partnerských zemí, který vám řeknou, jak to funguje s rozpočtovou pomocí a že to funguje a že není žádným problémem. Samozřejmě u rozpočtu není možné sled, dosledovat euro po euro, ale společně s účetním dvorem jsme rozvinuli metodologii, jak hodnotit rozpočtovou pomoc. Účetní dvůr a příslušný orgán to odsouhlasili a my ministry financí z těch partnerských zemí pozveme do Bruselu a ti vám to budou moci ještě jednou jasně říci k otázce svěřeneckých fondů, těch trust funds. To je jenom nový dodatečný nástroj, který je součástí akčního plánu vyjednaného v Lavaletě s Afričany, aby eh, se dala globální odpověď na problematiku migrace to znamená, vůbec se tady nejedná o tom tvářit se tak, jako by problematika imigrační se řešila pouze z prostředků EDF a Trust Fundu. My jsme vyjednali velký balíček v lavaletě a jedno z podporných opatření je dodatečně prostě Trust Fund. Musíte si to představit tak, že programujeme v zemích, přesně ty záležitosti, které vyžadujete. To znamená, programujeme profesní vzdělávání, hospodářský růst, zaměstnanost hlavně v zemědělství, energie, aby lidi měli vůbec nějakou možnost ekonomicky být činí. To znamená, naše programování se stejně už orientuje na to, co se eh, vlastně nazývá příčinami migrace a proto nelze teď říci, že musíme všechno od dnes na zítra musíme dělat všechno úplně jedno. Já jsem velice vděčný paní Ayala Sanders, že na to upozornila, protože to je dlouhodobá záležitost. Trust Fund při, přišel k tomu proto, že jsme si dali závazek ještě cíleněji se pustit do řešení určitých příčin imigrací. To jsou problematiky bezpečnostního aparátu, vůbec registrace obyvatelstva, vytváření pracovních příležitostí. No přesně tam, kde jsou nejaktuálnější úlohy potírání příčin. A proto ten Trust Fund byl velice rychlou odpovědět na problematiku, která se tady diskutuje den o denně. Musíme reagovat a musíme ukázat, že také s Evropským fondem pro rozvojovou pomoc jsme schopni rychle reagovat, aniž bychom proto ohrozili či spochybnili dlouhodobou um, spolupráci v oblasti rozvoje. A teď něco k poslednímu bodu, o kterém se paní zpravodajka zmínila, a to je otázka zpráv z delegací, eh, o které se zmínila taky předseda ve, předsedkyně ve svém dokumentu. Rád bych to tady ještě jednou představil. Ta žlutá, zelená a červená v této zprávě to nemůžete chápat jako dopravní křižovatku se světelnou signalizací. E, e, protože když ve zprávě delegace má žluté nebo červené světlo nějaký projekt, tak to neznamená, že ten projekt neběží správně, ale znamená, že je třeba tady učinit určitá korektiva, aby ten projekt byl vrácen do správné cesty, protože to je pro nás takový management, takový nástroj řízení. To také zpravodajka uznala ve své zprávě, že to jsou prostě projekty, které z nějakého důvodu se dostaly do potíží a musí být, mít, být prioritou v korektivních opatření. Ale říkám znova, není to tak, jako kdybyste jeli na červeno a pak způsobili nějakou škodu. No tak to tam nefunguje, to přesně tak není. A mm, už jsem zareagoval na příspěvek paní Ajaly. My skutečně naši úlohu vidíme dlouhodobě, čili eh, pouštět se do řešení příčin migrace, ale samozřejmě budeme krátkodobě nuceni ukázat také veřejnosti, že můžeme být aktivní a činní v rozvojových zemích příslušných a že to taky děláme. Pan Seller k um, Evropskému rozvojovému pomoci, eh, Fondu pro rozvojovou pomoc. Eh, členské státy obdrží návrh na mandát. My už jsme dostali takový návrh v zimě k tomuto tématu a komise navrhne takový mandát pro jednotlivé členské státy, mandát pro vyjednávání, uvidíme, za to členské státy přímo a pak, že ano, pak v letech 2017-2018 budeme vést vyjednávání o takzvaných následujících dohodách. Samozřejmě čerpání prostředků z Evropského fondu pro rozvojovou pomoc má veliké výhody, i když my sami víme, že tady chybí poslanecký dohled. My jsme vždycky sami říkali, eh, už před rokem 2020 bychom nezávisle na tom, zda dojde k další dohodě v Tokonu čini, bychom chtěli dále rozpočtovat EDF k Africa Peace Facility. Tady bych rád něco řekl. African Peace Facility se financuje eh, z jedné třetiny od Evropské unie, tedy EDF, druhá třetina OSN e na základě příspěvku členských států a ta třetí třetina je od Američanů. A vím, že o tom se diskutuje, zda EDF je zrovna tím správným zdrojem, ale víte, že evropský rozpočet něco takového nemůže financovat a proto společná zahraniční bezpečnostní politika a vojenské operace například na africkém rohu se financují mimo rozpočet protože z rozpočtu to nejde. A teď ještě k příčinám uprchlictví proč podporujeme tyto aktivity v Somálsku, ve Středoafrické republice a teď zakrátko také v Sáhelu, tam, kde působí Boko Haram. Protože přece to je působení proti příčinám, kdy lidé pocházejí z těchto zemí, kde není žádný míra, žádná jistota, žádná bezpečnost. Proto to děláváme cíleně, prostě snažit se bojovat proti příčinám uprchlictví. Víte, že Somálsko uh, byla osvobozena na základě těchto opatření a to znamená, že proudy uprchlíků eh, se zastavily a stejně tak ve Středoafrické republice teď tedy působíme v oblasti Sahelu, tam, kde je Boko Haram. Když nám dáte jiný zdroj peněz pro tyto aktivity, budeme vděční, ale dokolok nemáme žádné jiné prostředky, vidíme jako naši povinnost používat ten nástroj, který máme. Budete-li moci přesvědčit členské státy, aby mimo rozpočet dali k dispozici takové peníze, budeme velice vděčný. A poslední bod, paní Gresle, bohužel nerozumím tomu, jaké údaje chcete vidět. Hm, nedopadlo-li to dobře, příště to jistě uděláme lípe, to, lépe, to vám slibuji. Děkuji. Já ještě se vrátím k otázce RAL, totiž otázka po údajích. My jsme se na vás obrátili s tím, abychom dostali informace o příjemcích, o beneficientech. To máme takový tlustý dokument podle zemí. A to ještě šlo. A pak druhá věc, ta se týkala smluv, které byly vydány bez vypsání řízení příslušného. A to vůbec nebylo nijak rozstříděno. Velice rozsáhlý dokument, celá řada těch příjemců, no a tam samozřejmě by měli být ti příjemci nějak rozstřídění podle nějakého příjemce. Ono samozřejmě ten seznam podle zemí to máme, to je cené, ale nyní bychom chtěli hezký přehledný seznam těch příjemců a pak si s ním můžeme nějak nakládat. Můžeme si například z toho přepsat, kolik bylo malých, středních, velkých eh, příspěvků či dotací a tak dále. Víme, že vám to jde na nervy, No a ono se nás nezbavíte. Příští rok taky mám v úmyslu vám jít na nervy a proto si eh, prosím, prosím, dejte záležet, abychom ty dosky si, dokumenty dostali. Přece musí nastat moment, kdy se to vše dá nějak ovládnout. Proto hovořím o té Excelové tabulce. Nevím, zda opravdu je ten rál ve výši 10 miliard eur obvyklý a co může s 8 miliardami eh, eur udělat lépe svěřenecký fond, když už se to nezvládlo s desetimiliardovým rozpočtem. A možná ještě mi řeknete pár slov k tomu RALu, ale ještě kolega Celer se předtím přihlásil. Bojovat s příčinami migrace když hovoříme o zemích jako Středoafrická republika zejména, tak nyní samozřejmě máme před očima situaci, kdy se tážeme, proč začalo to stěhování národů. To jsou mnoha milionové davy. A důvody jsou vnitropolitické a vnitrohospodářské v rámci těch států. Takže to nejsou ty též příčiny například z středního východu. Máme přece Saharu a lidé jsou pouze příliš chudí na to, aby si zaplatili eh, ty pašeráky. Ale jinak máme 150 až 200 tisíc eh, lidí, kteří čekají u břehu Středozemního moře na příznivější větry, kdy si mohou troufnout nastoupit do těch lodí. A co například v Eritreji chceme dosáhnout, čeho chceme dosáhnout s tou pomocí, když tam vládne diktatura, která tak znepříjemňuje lidem život, že lidé mají pocit, že nemohou než prchat. A v Burundi, kde jsme měli dojem, že se vrátila stabilita, se přes noc tak změnily vztahy, že tam rovněž minimálně 150 lidí eh, prchlo ze země a z Čadu máme zprávy, že eh, vláda eh, vyhání zubožené zemědělce ze svých, z jejich domů, z jejich pozemků. Pak různé nevládní organizace nám přináší zprávy o tom, že oni je třeba i zavírají do vězení, obírají o obživu, aby pak mohli ty pozemky draze prodat. Tedy rozvojová pomoc sama o sobě nic nezvládne, ničeho nedocílí, pokud to nebude vše hezky obaleno ještě řádnou e, strategií vůči Africe a Evropská unie musí jednat rozhoduj, rozhodným způsobem vůči těmto zemím a dobrat se mm, řešení, která budou nosná, jinak rozhodně si s novými migračními vlnami neporadíme. Bohužel je tomu tak. A ještě, abychom si rozuměli správně, eh, tady máme pouze někoho za komisi, kdo podporuje rozvojovou pomoc. Ano, ještě, že si eh, řekla tu poslední připomínku paní předsedkyně, protože už o tom asi všichni začali pochybovat a asi to nejsme jenom my, kdo to tady poslouchá, tak doufám, že to bude inspirovat ty země, o kterých tu hovoříme. Já jsem chtěla poděkovat za informace a také se částečně omluvit, protože v té věci naléhavosti či nenaléhavosti tady uznávám, protože eh, bylo zapotřebí tady jaksi rozhodovat o formulacích, prostřednictvím kterých eh, pomoci tam eh, zachovat tu populaci a příslušně ochraňovat hranice a podobně. Takže to si vyžadovalo určité nouzové plány. Tímto tedy děkuji za veškeré informace poskytnuté komisí. A já jsem tady předtím tedy četla um, příspěvek paní kolegyně Hoffman. Ještě ohledně tedy té nové dohody, tady bychom uh, byli vděční, kdyby tedy komise ano brala v potaz tu potřebu uh, rozpočtovat, že tedy na jednu stranu je třeba vyjednat novou dohodu z kotonu nebo to, co ji bude následovat, no a pak je zapotřebí také hovořit o rozpočtu a je třeba schválit určitou část této cesty. tady už jsme eh, tedy hovořili, nebo týká se to i záležitosti zahraničních věcí, ale je třeba to projednávat transparentním způsobem a ne, aby to tedy vedlo k opravdové politice obrany a bezpečnosti v Evropě. No a ještě co se týče údajů, tady, pokud by bylo možné, já bych to doporučila a žádala o to, hovořila o tom i paní Gresle, abyste nám připravili návrh, jak tedy sladit ten seznam příjemců. Já bych byla pro, aby to byl seznam s kritérií a nejenom tak taková nějaká hříčka pro to, aby se řeklo, že z důvodu ať jakýchkoliv tak eh, že to bude nějaký červený signál pro tu evropskou podporu rozvojovou. Já jsem naprosto proti něčemu takovému, takovému zjednodušování a nějakých tabulek z Excelu a PowerPointu, protože ta zjednodušení v konečném důsledku jsou jenom manipulace. Takže já vám tady navrhuji, aby ty eh, seznamy těch příjemců byly rozděleny podle kritérií, aby prostě nebyly zmanipulovatelné, aby se v tom odrážela realita. Takže to je taková moje osobní žádost a myslím si, že se tady můžeme i zhodnout na základě, kterých kritériích se vypracují ty seznamy příjemců. Jako Díky Bohu jsou lidé různí a poslanci také, prosím. Děkuji vám. Myslím si, že teď už tomu nemohu mnoho říct, mohu pouze souhlasit s panem Celerem. My sami bychom si také rádi přáli důslednější politiku vůči, Afri, vůči Africe, ale to je samozřejmě téma, které tedy překračuje rámec našich kompetencí a dost podstatně. Příští rok budeme mít summit e, Evropská unie Afrika, který se koná každé tři roky a příprava na tento summit se bude dotýkat všech těchto témat. Samozřejmě, jakým způsobem můžeme na kontinentálním základě spolupracovat s Afrikou, No a takové samity nemáme v této kvalitě s jinými kontinenty. Tady je třeba ještě mnoho udělat. Samozřejmě, že rozvojová pomoc je pouze jednou, z, možno, jednou jeden z prostředků, jak se angažovat v Africe. Máme také velice intenzivní diskuse obchodní a e, uzavřeli jsme s nimi také perspektivní obchodní dohody, to také poslouží rozvoji Afriky a existuje tu celá řada jiných oblastí a proto mohu jedně souhlasit s tím, že to, co se týče jednotlivých států, které jste zde uvedli, my využíváme rozvojovou pomoc pro ně jenom částečně. Vedeme samozřejmě také zahraničně politický dialog a z Burundi to je teď jedna z výhod dohod z Kotonu z Burundi eh, jsme dělali konzultace na vládní úrovni a řekli jsme jim, že to všechno nemůžeme akceptovat, jak to dělají a my, že my pozastavíme rozvojovou pomoc, ale jenom ta, která šla do rukou vlády. Ale lidem Burundi jde dál, protože ti trpí po touto situaci ale my eh, pozastavili jsme spolupráci s Lauru a to ukázalo svůj dopad, protože Burundiané s ním nepočítali a to je tedy jenom příklad toho, jaké prostředky máme k dispozici. Máte pravdu, díky bohu celá řada uprchlíků z těchto zemí nech přichází do Evropy, většina z nich zůstává v regionu a Eh, ty prostředky, které dáváme k dispozici na rozvojovou pomoc a humanitární pomoc, jsou velice důležité v tom, že musíme sousedním státům pomoci tyto uprchlíky přijímat. Jsou to sta tisíce Burundianů a středoafričanů, eh, kteří utekli do sousedních zemí, které se rovněž nacházejí v obtížné situaci. Je to pro nás velmi obtížný úkol. Eritrea, o tom jsme dlouho, dlouho diskutovali. Víte také, že německá rozvojová pomoc se rozhodla zase investovat v Eritreji Finové také a některé další členské státy, protože jsme si zajedno v tom, že dokonec i nakonec i s málo kooperativní vládou lze podniknout ten pokus zlepšit podmínky tamního obyvatelstva. A tam víme velice přesně, proč tam lidi nezůstávají. A kdybychom začali potírat tady ty příčiny a teď je vláda ochotná se angažovat, tak to můžeme zkusit. Já vím, že jiné úvahy hrají také svou roli lidská práva a tak dále. Ale pakliže, ale to očekává evropská veřejnost od nás, máme-li něco dělat proto, aby z Eritreji nemuseli všichni utíkat do Evropy, pak musíme také učinit rozhodnutí i za cenu rizik. Nemůžeme přece říct, no nezlobte se, nebudeme dělat nic jiného a necháme tam lidi ponechání osudu, aby utíkali. To je strašně obtížné rozhodování. A poslední bod ještě který se týká tomu náhledu do data údajů, takže my se s vámi domluvíme, jak podle vašich představ bychom to mohli zorganizovat lépe. Dobře, a teď má slovo na závěr paní zpravodajka. Děkuji. Jen závěrem. Já se domnívám, že naší stávající situaci jak dlouhodobě, tak krátkodobě pomáhat musíme. A když jsme si nyní vyslechli, že v podstatě krátkodobá pomoc nefunguje z pohledu uprchlické krize, tam jsem trochu jiného názoru, ale i z dlouhodobého pohledu. Je třeba prostě se do toho pustit, tak jak řekl i pan Podyš. Ono lidé putují i po Africe. My už tam celá dlouhá léta investujeme, dáváme jim peníze příslušným orgánům a lidé jsou přesto na cestách. Něco sam neladí. Nikdo samozřejmě není proti pomoci Africe, opravdové pomoci, aby lidé mohli žít důstojným způsobem, aby nemuseli prchat tady rozhodně jsem toho názoru, že se musí vše znova promyslet. Jdeme správnou cestou, nebo se nám to nedaří. Já jsem pro dlouhodobé a pomáhání, um, ale myslím si, že bez krátkodobé ani ta dlouhodobá nezafunguje. Takže to je první věc. A druhá věc, ani já nejsem nadšená z té přímé rozpočtové pomoci a přesně eh, kolegové z komise a i komisař sice netvrdí, že přímá rozpočtová pomoc je to pravé ořechové, ale eh, najednou říkají, tak dobrá, takže my k tomu uspořádáme seminář a pak ta eh, hloupoučka eh, poslankyně všechno pochopí, pak ji to docvakne. Já ale chápu, o co jde v tomto typu pomoci. Spíše je tam velký odazník, zda ty peníze, které na to věnujeme, se pak dají sledovat. A to se nedají. A musíme být opatrní. A i u všech ostatních, například eh, nevládní organizace, jiné občanské organizace, tam se musíme rovněž zabývat tou dosledovatelností. To je ještě otázka k diskusi. Ano, jedná se o důležitou zprávu, všichni jsme pro rozvojovou pomoc, polemika je prospěšná, ale nemusíme se bavit o tom zda, protože všichni jsme proto, aby lidé mohli žít v Africe. Spíš otázka je jak. A to si myslím, že je vše z mé strany. Děkuji, říká předsede, předsedkyně, děkuji, přiblížili jsme se k závěru eh, našeho zasedání. Příští zasedání se bude konat v pondělí 29. února v 15. Přeji vám hezký večer, končím zasedání.